Pan převodničonci! Good afternoon, ladies and... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Buďte prosím tak laskavi a usaďte se, protože bezprostředně zahájí, zahájíme jednání. Jak asi víte, v Evropském parlamentu máte tlumočení do svého mateřského jazyka. Je to více než 20 jazyků. Vidíte, že tady ty kabiny kolem dokola jsou plné tlumočníků. Nám se líbí toto usnadnění práce. Velice nám to pomáhá v Evropském parlamentu, když můžeme vystupovat ve své mateřtině. A pokud mohu, rád bych přivítal dva představitelé polského parlamentu, paní Evu Kopač, eh, maršálku polského sejma a pana eh, Hokaviče, kteří zorganizovali toto setkání spolu s Evropským parlamentem. Milí přátelé, velice vám za to děkuji a Dále vítám účastníky z národních parlamentů. Není to poprvé v naší historii, eh, po té, co Lisabonská smlouva vstoupila v platnost, kdy se takto setkáváme a na společném jednání se věnujeme důležitým otázkám, jako otázky západního eh, Balkánu, eh, energetika, krize, samozřejmě tím jsme se zabývali před rokem a změna klimatu. Před námi je celá řada důležitých témat. Dovolte, abych rovněž přivítal své kolegy z Evropského parlamentu. My poslanci vítáme všechny ostatní hosty a jsem opravdu velice rád, že jsme se zde takto sešli. Pan Michael Kichon, ředitel oddělení pro sociální zabezpečení Mezinárodní organizace z práce, je také naším hostem. Děkuji, že jste k nám přijel. A zítra dopoledne pan Vladislav Kamiš eh, bude přítomen eh, za radu a pan Láslo Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění. Také se zúčastní jednání během dopoledne. Dovolte, abych se zmínil ještě jednou o tom, že na základě Lisabonské smlouvy je naším eh, závazkem se s vámi setkávat co nejvíce a to je, myslím, velice dobré. A toto parlamentní setkání, jak víte velice dobře, je věnováno velice důležitým tématům. Máme tři panelové diskuze a eh, ty jejich názvy znáte velice dobře, nemusím je připomínat. a protože je pro mě pohodlnější vystupovat v mateřštině, vezměte si prosím sluchátka, pokud jste teď eh, sledovali angličtinu, protože eh, přejdu eh, do polského jazyka. Tedy ještě jednou, vážená paní mluvčí, vážení hosté, před dvěma lety vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Je to první smlouva, která hovoří o nutnosti, abychom se pravidelně setkávali s národními parlamenty. A je to nesmírně důležitý prvek eh, a součást naší demokratické odpovědnosti protože eh, národní parlamenty jsou eh, eh, voleny přímou volbou demokratickým způsobem a Evropský parlament klade velkou důraz na tato společná setkání. Velice často se setkáme setkáváme s národními parlamenty. Jsou to setkání v rámci Kosaku a Nyní se eh, snažíme pracovat na způsobech spolupráce v oblasti zahraničních věcí, bezpečnosti a obrany. Je to rovněž velice důležitá myšlenka a přáli bychom si posílit v Evropské unii tyto této oblasti politiky. Jak víte, téma, eh, které předložilo polské předsednictví k diskuzi ve spolupráci s Evropským parlamentem, je pro naše občany nesmírně důležité téma. Zažíváme hospodářskou krizi. 160 milionů občanů ohrožuje chudoba a 43 milionů eh, trpí eh, hladem. A na, je opravdu ve velkém měřítku na našem kontinentu a také usilujeme o boji proti hladomoru na celém světě. Proto takto musíme vystupovat i na svém kontinentu. Dále nezaměstnanost, zejména nezaměstnanost mladých v určitých regionech Jižní Evropy je důležitým tématem míra nezaměstnanosti mladých eh, se blíží ke 40%. Bylo by tedy velice dobré, eh, kdyby víceletý finanční rámec eh, jako součást naší politiky zmírnil některé projevy těchto problémů, zejména nezaměstnanosti. 1,5 půl milionu nových pracovních příležitostí se podařilo vytvořit díky politiky soudržnosti od roku 2006, jenom díky politice soudržnosti, ale potom máme také společnou zemědělskou politiku, která nám velice pomáhá. V Evropě čelíme dalšímu problému a to je e, stárnutí obyvatelstva. E, v roce 2050 bude eh, dvojnásobek eh, osob eh, starších 65 let ve srovnání se současností. Střední délka dožití se díky dobrému zdravotnictví zvyšuje. To je samozřejmě velice pozitivní jev a je to také díky velice nízké úmrtnosti dětí, ale také se Eh, snažíme eh, zvýšit věk odchodu do důchodu. Nemáme eh, žádnou jinou volbu, je třeba pracovat déle a víte velice dobře, že naše problémy způsobilo značné zadlužení v mnoha zemích. Žijeme, tak říkajíc, na úvěr a je nutné aby eh, budoucí eh, generace splácely tyto dluhy a to není etické. Není možné dopustit takovou míru zadluženosti, aby eh, tyto dluhy za nás museli splácet naše děti, naši vnukové. Musíme se zaměřit na tyto strategie, usilovat o vytváření nových projektů. Bude třeba pracovat dále a také zvýšit porodnost a to se dotýká také práv žen s skutečné rovnoprávnosti pohlaví a je třeba eh, posílit eh, postavení mateřství, tak aby eh, ženy byly ochotné rodit děti. Já si myslím, že všichni, kteří chtějí mít děti, by si zasloužili větší pomoc, aby ženy nemusely přestat pracovat. Evropský parlament přijal usnesení před nedávnem eh, k této tematice k, pro posílení eh, míry porodnosti a zajištění vhodných eh, pracovních podmínek pro osoby starší 65 let, aby nemuseli odcházet do důchodu. Dámy a pánové, jsem si jist, že všichni se zabýváte těmito otázkami ve svých diskuzích a že vás to bude eh, také zaměstnávat v nadcházejících hodinách. Eh, večer se sejdeme při večeři a zítra budeme v těchto diskuzích pokračovat, ale rád bych zdůraznil ještě jednou, že doby krize jsou také obdobím, kdy eh, se nám jistě podaří eh, zahájit určité reformy v naší eh, sociální politice, které by jinak nebyly možné. To je typické pro lidskou povahu, když jsme vystaveni značným výzvám v extrémních situacích, tak jsme Eh, schopni na ně reagovat a předkládat vhodná řešení. Přemýšlejme tedy o těchto nutných změnách, o tom, že je třeba eh, uskutečnit nový zákonník eh, práce, kdy je třeba hovořit o eh, důchodovém systému, o možnostech zvýšení porodnosti a měli bychom k tomu eh, přistupovat inovativním způsobem. My jsme toho schopni i v dobách krize. Tolik na úvod a nyní bych rád požádal paní Kopač z Polského sejmu, aby Eh, vystoupila a vedla první část naší diskuze. Prosím o vaše úvodní vystoupení. Pane předsedající, paní Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, jsem velice poctěna tím, že se s vámi mám možnost eh, dnes sejít a mohu vás přivítat na našem společném parlamentním zasedání, které pořádá eh, Polský parlament a Evropský parlament. Je to v rámci záštěty polského předsednictví. A pro mě je to opravdu velkou ctí že mohu zahájit 11. parlamentní konferenci za polského předsednictví v Radě Evropské unie. Je to důkazem toho, že parlamentní rozměr má stále větší význam v sjednocené Evropě. V, v dobách krize je to ještě důležitější. A já bych ráda poděkovala Evropskému parlamentu za spolupořadatelství této akce. Spolupráce národních parlamentů a Evropského parlamentu je velmi důležitá v rámci parlamentního rozměru, kterému se věnujeme v rámci polského předsednictví. Dámy a pánové, 1. prosince jsme oslavili druhé výročí uh, Eh, Lisabonské smlouvy a její platnosti, která vytvořila novou realitu v Evropské unii a díky tomu mohou být naše národní parlamenty eh, plně angažovány v legislativní práci. A poslanci jsou ochránci principu subsidiarity, snažíme se o kontrolu v otázkách bezpečnosti a vnitra, podílíme se na kontrolách dodržování smlouvy, zároveň jsme také aktivními aktéry, co se týče meziparlamentní spolupráce. A tato spolupráce umožňuje pořádat diskuze na nejdůležitější témata, která se týkají budoucnosti Evropské unie. Tím se dostáváme blíž k občanům a dnešní zasedání je vynikajícím příkladem těchto snah. Dámy a pánové, Evropská unie se odstlá na velmi důležité křižovatce. Čelíme hospodářské krizi, sjednocená Evropa ji musí překonat, musí činit důležitá rozhodnutí v rámci duchu spolupráce. Zároveň je také potřeba přijmout určitá opatření a řešení, která umožní občanům všech členských států žít v budoucnu bezpečně. Pokud má Evropa dosáhnout svých cílů a vrátit se k udržitelnému rozvoji, tak se musíme znovu zaměřit na základní cíle evropské společnosti a na základní výzvy, s nimiž se musí naše občané ve sjednocené Evropě potýkat. A proto jsem navrhla, aby dnešní zasedání se věnovalo dvěma velmi důležitým otázkám. Jednak je to sociální soudržnost a jednak demografický vývoj v udržitelné Evropě. Stárnutí obyvatelstva v Evropě je jev, který se stále šíří, proto dochází k stále většímu zatížení sociálních a důchodových systémů. To je základní hrozba pro naši společnou ekonomiku. Na druhou stranu bychom však měli být hrdi na to, čeho jsme dokázali. Podařilo se nám dosáhnout zvýšení eh, průměrného věku eh, dožití v Evropě. To jsou velmi důležité aspekty, jimž se musíme věnovat. Tímto způsobem budeme zlepšovat naše spolupráci a to na tom, jakým způsobem se vyrovnávat s demografickými změnami. Bez takovéto společnosti nemůže naše ekonomika fungovat. Abychom vytvořili tuto integrovanou společnost, tak musíme bojovat proti chudobě a sociálnímu vyčlenění, musíme bojovat eh, za lepší pracovní příležitosti v celé Evropě a ve všech jejich regionech. A eh, zvláště v těchto dobách to platí víc než předtím. Musíme skutečně se maximálně snažit, abychom eh, omezili rozdíly mezi úrovni vyspělosti jednotlivých regionů. Sociální soudržnost bychom neměli vnímat jenom jako prioritu Evropy 2020, ale také jako vyjádření určité solidarity států sjednocené Evropy. Dámy a pánové, dnešní zasedání se bude věnovat třem velmi důležitým otázkám. V prvé řadě budeme hovořit o hospodářské ekonomickém a rozpočtovém dopadu demografických změn. Další důležité téma je sociální soudržnost a rozvoj regionu. To je druhý panel a třetí panel ten se bude věnovat aspektům sociální nerovnosti a demografickým trendům. Budeme se snažit propojit tato tři témata, tak abychom byli schopni řešit demografické a sociální výzvy moderní Evropy. Tato témata budeme řešit eh, na pozadí hospodářské krize, kterou musíme eh, řešit a kde je třeba najít řešení. Já doufám, že naše závěry budou dobrým podkladem pro další debaty v Evropské unii ohledně sociální soudržnosti a demografických změn. V tuto chvíli naše budoucnost a budoucnost dalších generací je závislá na výstupech z těchto debat. Měli bychom využít této příležitosti a postarat se o naši společnou budoucnost. Já opravdu věřím tomu, že dnešní zasedání, zvláště tedy ve světle těch eh, složitých eh, hospodářských eh, vývojů, bude mít skutečný dopad na sociální soudržnost a demografický rozvoj v udržitelné Evropě. Děkuji, děkuji paní předsedající za tento úvod. Já myslím, že je už tímto dán rámec nadcházející debaty. Je dobře, že jste to tak eh, podrobně popsala. V tuto chvíli už vám předávám předsednické křeslo. Jste od této chvíle zodpovědná za roli předsedajícího. Děkuji. Dovolte mi přivítat Michaela Čihona, ředitele odboru sociální, eh, sociálního zabezpečení v eh, Mezinárodní organizace práce. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedající, vážení členové Evropského parlamentu, Polského sejmu a Senátu a národních parlamentů včetně jménem Mezinárodní organizace práce bych rád poděkoval eh, prezidentu, předsedovi Evropského parlamentu, panu Buskovi, maršálkovi Polského sejmu, paní Evě Kopáč a dalším. Chci hovořit o dopadu na sociální soudržnost. Právě ve světle stávající situace, kdy dochází ke stárnutí populace. Vy jste mě žádali o to, abych se vyjádřil k jednotlivým tématům, o nichž budeme hovořit dnes a v dalších dnech. Já v prvé řadě schrnu základní skutečnosti demografických změn a potom bych rád nastínil jednotlivá možná řešení a varianty, které eh, na, naše náš úřad eh, vypracoval. Já se pokusím to shrnout. Budu to muset zít rychle, protože mám pouze 10 minut. Takže v prvé řadě skutečnosti, čísla, některá jsou známá, některá jsou méně známá, možná některá budou pro vás překvapivá. V prvé řadě víme, jak vypadají ty slavné eh, křivky týkající se eh, závislosti seniorů v budoucnu. Vím, vidíme, že mezi roky 2010 a 2060 to, tento poměr zrostl o 103 Zde srovnáváme počet dětí, počet eh, ekonomicky nečinné populace a eh, seniorů. V průměru dojde k navýšení v evropských zemích o 61 Zde je třeba, aby evropská společnost Eh, uskutečnil určité změny. Tento poměr, tento koeficient je vysoký, ale není tak vysoký, jako je eh, demografický koeficient. Je to však něco, co zatěžuje naše systémy sociálního zabezpečení, důchodové systémy a to je přesně to, o čem zde Evropská unie hovoří. A Předpokládá se, že dojde od roku 2010 do roku 2060 o eh, snížení tohoto koeficientu o 20 pokud jde o eh, poměr mezi hrubými příjmy a eh, důchody. A Evropská komise odhaduje, že celkové veřejné výdaje na sociální záležitosti budou růst, a to jen o 4,6 procenta, procentního bodu HDP. To je méně než jedno, jeden procentní bod za desetiletí. Některé země budou muset skutečně zásadní změny, ale zdá se, že tento problém jako celek je zvládnutelný. Nicméně eh, finanční a daňové záležitosti nejsou izolované. Provázejí je další ekonomické dopady a dopad globalizace a je pravděpodobné, že dojde k dramatickému snížení pracující populace v následujících desetiletích. To omezí opět růst. To znamená, že od roku 2030 až 2050 bude růst asi poloviční proti tomu, jak růst vypadal mezi lety 2004 a 2010. Ten fiskální problém se zdá zvládnutelný, ale to hlavně ve světle celka, celkového koeficientu Eh, evropských daní eh, vůči HDP, kdy došlo k poklesu 1,5 HDP mezi eh, lety 98 a dalšími desetiletími. Možná, že globální a vnitroevropská soutěž mezi státy, co se týče daňové problematiky, může být tím důvodem. Zároveň však došlo k snížení mes a, a pro, produktivita na zaměstnance od roku 1970 eh, se zvyšuje rychleji než platy. Dochází k přerozdělování a globální a možná i vnitroevropské náklady na pracovní síly a, při, eh, a eh, související soutěž mezi státy je dopadem této optimalizace. Dochází tedy k tlakům, většinu z nich znáte. V tuto chvíli dochází k růstu produktivity a pokud se nic nezmění, tak Evropa bude muset eh, čelit sociálním a ekonomickým tlakům s tím, že bude docházet ke stárnutí populace a komizování osob eh, ekonomicky činných. To znamená, že eh, mzdy a HDP by měly, eh, by měly klesat vzhledem k této soutěži. Eh, koeficient, daňový koeficient HDP by měl stagnovat. Migrace bude zřejmě růst jen pomalu, protože mm, v tuto chvíli dochází k jasným krokům boje proti xenofobii. Tento proces už eh, byl zahájen, takže nehovoříme až o tak vzdálené budoucnosti. Co se týče převodu um, mezi jednotlivými generacemi, dochází k navýšení dalších eh, zátěží na eh, ekonomicky činnou populace. A zdá se, že tyto eh, snahy by mohly vejít v, niče, eh, v niveč. Došlo k eh, reformám za posledních desetiletí a došlo ke snížení náhrad. Došlo k individualizaci sociálních rizik, což je další ukázka toho, že dochází k potlačení nerovností jasný pokrok v 19. a 20. století a pomohl budovat společnosti a stal se jasným základem pro další ekonomický růst. To jsou naprosto jasné známky zhoršující se sociální soudržnosti. Další proces bude postupný, ale určitě bude probíhat, jak už někteří eh, seniori zaznamenali v nedávné době. Tato situace je stále složitější. Možnosti na úrovni politiky. Známe, jaké ty možnosti jsou, některé se nám líbí více, některé méně. Musíme použít všechny varianty, které jsou kde, k dispozici. Musíme udržet eh, závislost ekonomicky nečinné populace na udržitelné úrovni. To znamená, že generace bez dětí budou muset zůstat dále mladí a pracovat dále. Musí být rozumný poměr mezi eh, částí života strávenou hospodářskou a ekonomické výdělečnou činností a eh, penzí. Jinak totiž nebude možné v Evropě zachovat eh, důchody na této úrovni. Bude muset, budeme muset zvýšit účast eh, mladých žen a osob s postižením. Budeme muset uspůsobit systémy pracovní doby. Budeme muset vytvořit eh, spravedlivé migrační politiky. Přistěhovalci často přebírají eh, reprodukční roli hostitelské země. To znamená, že do určité míry jsou ty demografické tlaky tímto kompenzovány. A my předpokládáme, že tohle se objeví i v Bílé knize Evropské komise. Produktivitu je třeba zvýšit, zvýšit investice do vzdělání, protože lidé s vysokým potenciálem, který byl dostatečně rozvíjen, mohou být v životě vysoce efektivní. Potom investice do celoživotního vzdělávání, nalézt e, správnou práci pro starší pracovníky pro, a investovat do jejich neustálého vzdělávání. V průběhu pracovního života je také potřeba myslet na to, že se zhoršuje zdravotní stav pracovníků, zvláště v těch posledních letech před důchodem. Je to kvůli životnímu stylu, pracovním podmínkám, životnímu prostředí a tak dále. A tohle všechno odpovídá závěrům, které jsme učinili minulý týden ohledně trhu práce. A je třeba nastavit postupy týkající se eh, týkající se plodnosti a porodnosti je třeba vytvořit eh, společnost, která je více přívětivá k dětem a mateřství. Ani zde však není žádné krátkodobé řešení. Ono eh, zvýšení eh, plodnosti za poslední roky došlo k, došlo k významnému dopadu na souřadnice v, na trhu práce. Některé tyto eh, postupy by měly snížit naše výdaje, jiné je ale naopak přinesou a plody přinesou až eh, za mnoho let. Jsou to hlavně ekonomické a fiskální politiky, které by z tohoto měly těžit musíme zastavit eh, propad eh, daňového koeficientu HDP, abychom nějak neohrozili růst. Nejúspěšnější ekonomiky v Evropě mají vysoký tento koeficient bez toho, aby došlo ke snížení ekonomické výkonnosti. Ty, tato opatření by měla vytvořit fiskální a, a, přerozdělovací prostředí, které bude eh, nakloněno spravedlivému sdílení eh, příjmů a investic. Stárnutí je přínosem, je to drahá záležitost pro společnost, ale musíme zas, zastavit eh, nebe, nebezpečná omezování a propady. Všechny společnosti musí projít tímto eh, postupem. V dobách eh, změn musí docházet k jinému přerozdělování příjmů, k změnám chování a přístupu. Pokud Evropané chtějí žít v soudržné mírumilovné společnosti a zachovat si určitě tou životní úroveň, která třeba byť stagnuje, budu, tak budou muset pracovat déle, investovat do svého zdraví a pracovat produktivněji, bez toho, aby došlo k syndromu vyhoření a bez toho, aby došlo k omezování eh, členů určité eh, věkové skupiny. Budou muset eh, investovat do svého vzdělání a platit vyšší daně. Budou muset pochopit, že migrace je skutečností. Budou muset pochopit, že společnost má být barevnější a proto globálnější. To jsou zásadní politické cíle. A potom ještě jedna osobní myšlenka. V dlouhodobém horizontu můžeme tyto postupy realizovat úspěšně pouze tehdy, pokud budou mít všichni Evropané stejné daně, platy, příjmy a sociální ochranu. A to lze zajistit pouze tehdy, pokud eh, dojde k zastavení rozmělňování politik Unie a pokud eh, dojde k eh, zastavení nepříznivých jevů v oblasti daňů, daní. A každá ztráta na sjednocenosti by měla být kompenzována další ztrátou která se bude týkat sociální soudržnosti společnosti. Děkuji. Za ním přejdeme. Velice děkuji panu Čichonovi za jeho vystoupení. A než eh, zahájíme první panel, chtěla bych vám říci, že spolu s panem Boruševičem se tomu ještě později vrátíme, ale nyní dávám slovo paní poslankyni Elizabeth Schröter. A zatím děkuji za pozornost. <laughs> Dobrý den, přeji vám krásné dobré odpoledne. Pro mě je to zde poprvé. Já jsem poprvé ve funkci spolupředsedkyně za tímto stolem. A jsem velice ráda, že vás odtud, od předsednického stolu mohu zde dnes přivítat. Nyní se dostáváme k prvnímu panelu, který se věnuje hospodářským a rozpočtovým dopadům demografických změn. Mnozí pocházíte z regionů, které jsou tím postiženy více, o co se přesně jedná. Obyvatelstvo Evropské unie díky blahobytu, ve kterému žije, stárne, bylo to zmíněno panem Šikonem, předřečníkem. V některých regionech ovšem a ukazuje to velice důležitá studie, studie, která se jmenuje Regiony 2020 a tomuto tématu věnuje celou jednu kapitolu. V některých regionech eh, se toto projevuje ještě mnohem silněji, tedy tento efekt, a to proto, že mladí lidé z těchto regionů odchází směrem do evropských ekonomických center, takže tyto regiony jsou mnohem více postiženy fenoménem demografických změn jaké důsledky to pro ně má, pro tyto regiony. Já pocházím z Braniborska, což je region, který se nachází velice blízko polské hranici. A je to region, který má nejdelší hranici s Polskem. A v Braniborsku máme dva různé přístupy. Ne. Tady jeden říká, měli bychom se vzdali našeho regionu, abychom ho přenechali přírodě a zabývali se pouze turistickými projekty a ukazovali ostatním Evropanům, jak krásnou přírodu má tento region. A ten druhý přístup říká, abychom se nevzdávali tohoto regionu, abychom se snažili využít jeho potenciál a rozvíjet ho dál, abychom se snažili zachovat základní infrastrukturu, ale samozřejmě, abychom se snažili přizpůsobit region eh, tomu odlivu obyvatel. Já se velice těším na nadcházející diskuzi. Jako první bude mít slovo pan Červinský. Kde ho máme? Kde je pan Červinský? Jste zpravodajem a připravili jste si pro nás příspěvek, takže já bych vás poprosila, abyste nám ho krátce prezentovala. Zcela stručně ještě pan Červinský je od roku 2005 členem Polského sejmu pochází z města Nova Saš a od roku 94 do roku 2001 tam byl starostou a pochází z křesťansko-demokratické platformy. To je momentální vládní strana v Polsku s Donaldem Tuskem. Prosím, máte slovo. Bardzo dziękuję e, pani przewodniczącej Velice vám děkuji, paní předsedkyně. Rád bych eh, zahájil diskuzi na toto důležité téma. O němž jsme slyšeli v úvodním slově pana předsedy Bušska, eh, paní Kopačové i pana Michaela Čichona. A to vznáší celou řadu otázek a chtěli bychom nastínit naši budoucnost. Domnívám se, že tento panel by měl sformulovat nějaké závěry, jak čelit rostoucím problémům. Je eh, demografie problémem či ne? V roce 2009 Evropská komise nám sdělila, že je možné tento problém vyřešit. Jde tedy o otázku. Pokud vývoj demografie necháme ať se vyvíjí samovolně, tak je eh, tu riziko, že se problém objeví dříve či později. Pokud tento problém necháme, aby se vyřešil sám od sebe, tak to možná dvojnásobí naše riziko. Měli bychom hledat co nejlepší řešení, abychom dosáhli našich cílů. A to je, že se snažíme dosáhnout pro následující generace trvaly udržitelné budoucnosti. Experti, statistikové, demografové upozorňují na problémy stánoucí společnosti, klesající porodnosti, upozorňují na problémy hospodářské a finanční krize, Diskutuje se o otázce, zda snížit důchody, zvýšit eh, daňové zatížení, jak zajistit pracovní příležitosti. Všechny tyto otázky se tu stále znovu objevují a jsou předmětem našich priorit. Ale kdo bude realizovat potenciální řešení. Jednotlivé členské státy se budou ubírat svými cestami a nebo se spolehneme na Evropské společenství, na Evropskou unii a které řešení by mohlo být lepší. My eh, v Polsku říkáme, že když je zátěž rozdělena eh, na, mezi více osobami, tak eh, není tak těžká. A tak bychom měli usilovat o hledání řešení společně, řekněme tedy. Pokusme se hledat společná řešení, abychom dalším generacím zajistili udržitelnou budoucnost. Naše Evropa je rozmanitá, sestává se z různých regionů a každý region má své silné stránky. A když jich využijeme k dosažení společných cílů, pak se nám to podaří a naše úsilí nebude marné. A ještě jednu připomínku závěrem. Uh, už se nemůžeme klást otázky, na to nemáme dostatek času. My jsme se snažili připravit a realizovat uh, řádné postupy, ale pokud uh, nezačneme nyní, potom může vypuknout panika, potom by mohlo být už příliš pozdě, kdybychom se na to snažili zareagovat. A ještě bych chtěl říci, že udržitelná Evropa, sociální udržitelnost, demografické problémy, to všechno souvisí s výzvami, kterým můžeme úspěšně čelit, když projevíme eh, své úsilí v podobě společných aktivit. Děkuji. Andřeji Červinskému za eh, tento stručný úvod do tématu. Nyní bych ráda velice krátce řekla, že jsme pro poslance z národních parlamentů a i pro europoslance stanovili určité pořadí. Dva poslanci z národních parlamentu a potom e, e, vystoupení jednoho europoslance, abychom měli to pořadí dobře tedy prostřídané a každý poslanec bude mít k dispozici pouze tři minuty na krátké stanovisko. Hodiny poběží a já se ptám, a máme seznam řečníků, to je perfektní, děkuji. Eh, mnozí se už přihlásili do diskuze, takže víme, kdo přijde na řadu. A já se obracím na pana Kirlova, kolegu ze sociálních demokratů, ale zrovna ho tady nevidím. Není tu. Dále je zástupce Národního parlamentu Assemblée nationale z Francie a je to pan Jacques Lenay. Děkuji, vážení kolegové. Chtěl bych se krátce vyjádřit k dopadům demokratických změn na ekonomiku a rozpočet ve Francii. Stejně tak jako většina zemí Evropské unie i Francie je postižena tím, že její obyvatelstvo stárne. V roce 2010 Národní statistický úřad zjistil, že pokud demografický vývoj bude probíhat i nadále stejným směrem, tak 1.1.2600 eh, 2600 bude mít Francie 63 eh, milionů obyvatel, ale podíl eh, lidí nad 60 let bude opravdu veliký. Jedna třetina francouzů bude v té době starší 60 let. Zde je třeba zohlednit tři faktory. Jednak nárůst eh, průměrné očekávané délky života, eh, silných ročníků a eh, snížení porodnosti pod vlastně takovou tu samonosnou, samozachovávající hodnotu. To má samozřejmě dopady na státní rozpočty, zejména na sociální pokladny. Z makroekonomického hlediska má stárnutí obyvatel samozřejmě dopady na růstový potenciál, ale toto lze pouze obtížně odhadnout. Vedle potenciálního růstu se dopady projeví také na udržitelnosti a také na udržitelnosti sociální, systému sociálního zabezpečení. Eh, dojde k velkým změnám v rámci solidarity mezi generacemi, protože transfery mezi generacemi jdou obojím směrem od mladších lidí k starším. Je ten proud přes státní pokladnu a to samozřejmě ovlivňuje duchová a zdravotnická politika, ale pak zde máme také soukromý tok a to přes dědictví. Ve Francii ty transfery od lidí přes 60 let momentálně, směrem tedy k mladším, eh, momentálně se podílí na HDP ve výši 10,7%. Pokud zůstane celý systém beze změn, tak veškerá zátěž dopadne na mladší generace. Znamená to tedy, že dojde k nesmírně zátěži jedné jediné generace a otázka je, do jaké míry to bude udržitelné. Zdá potom dojde k zásadnímu sporu mezi generacemi. Migrace je něco, co často padá v rámci toho, jak řešit eh, tuto problematiku. Padá to jako návrh. Samozřejmě migrace vede k nárůstu ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale dodatečná migrace nezávisle na eh, kvalifikační struktuře migrantů vede k tomu, že sice zvýší počet přispěvatelů do sociální systému, ale z dlouhodobého hlediska to nemá žádné pozitivní dopady, protože na to eh, přirozeně i tito lidé, kteří přijdou jakožto migranti, potom také budou pobírat důkody. My jsme se eh, v minulých letech ve Francii snažili přizpůsobit věk odchodu do důchodu Byly to tři důchodové reformy celkem, nevíme je přesně, jaký dopad budou mít, ale do, odhaduje se do roku 2050 dojde ke snížení deficitu sociálních pokladen. Je ovšem jisté, že Francie bude muset v příštích letech podniknout další snahy, aby mm, dokázala snížit počet důchodů v rámci HDP. Děkuji. Jako další bude mít slovo pan Kevin Hopkins. z Velké Británie. Nevidím ho zde. Doufám, že ho tady máme. Prosím. Thank you, Madam Chair. Um, and... Uh, Děkuji, paní předsedající. Jsem moc rád, že zde mohu vystoupit. Hovoří se zde hodně o stánoci populace a o e, zátěži sociální zabezpečení, o potřebě, aby mladí lidé pracovali a pomohli eh, živit seniory. Eh, tohle je velká komplikace. My třeba v Británii máme velkou nezaměstnanost mezi mladými. Starší lidé přijdou o práci a nemohou najít práci. Spousta starších lidí po dosažení důchodového věku chce pracovat a nemůže. Takže to hodně o tom, jak zajistit pracovní příležitosti. Plná zaměstnanost je jedním řešením. Eh, omezení a nedostatek je problémem. Tím by se snížily přídavky a dávky a problém by byl vyřešen. To je podobné tomu, co se dělo po válce, kde došlo k růstu a zvyšování e, životní úrovně pro všechny. Já myslím, že musíme řešit problém základní a to je velká nezaměstnanost v Evropské unii a v jednotlivých členských státech. Já Nevím přesně, jak na to, ale myslím si, že to je základní problém. Potom další otázka je chudoba mezi eh, staršími. To je veliká hrozba. V Británii to eh, řešíme. Soukromé společnosti už v mnoha případech vůbec ne, nabízejí eh, tyhle možnosti, důchodové systémy, možnosti na trhu, na soukromém trhu nejsou dostatečně hodnotné. Mladí lidé se nespoří na stáří a nebudou spořit, pokud se něco nezmění. Takže si myslím, že bychom měli řešit něco jako povinné státní systémy pro všechny zaměstnance, pokud to chceme opravdu vzít vážně a řešit eh, se vší vážností. A ještě jedna připomínka, nebo vlastně dvě. Já souhlasím s panem Sišonem a s jeho analýzou. S některými závěry nesouhlasím, ale myslím, že ta analýza byla opravdu prvotřídní. Paní předsedající, vy jste hovořila o potřebě zvýšit porodnost. To ale nepotřebujeme ve Spojeném království. Máme obrovskou porodnost, máme uh, vysokou migraci v mém městě například eh, žije hodně lidí původně z Polska. Ti najdou práci, opravdu ta populace roste, nepotřebujeme zvyšovat porodnost. Spíš si myslím, že bychom měli udělat opak. Ale myslím, že jsem nastínil několik problémů a nenabídli jsem žádná řešení. Pokud bych měl na své vystoupení tak hodinu, tak bych se určitě i k řešením dostal. Děkuji. Děkuji, možná vám pomohou kolegové. Nyní přijde na řadu kolega z Evropského parlamentu, z politické skupiny socialistů a demokratů a bude to, promiňte, říká paní předsedkyně, Eh, napsali mi to špatně, nebude to od sociálních demokratů, bude to kolega z politické skupiny liberálu ALDE, byl to pan Teo, bude to pan Theodoris Skilakakis. Já doufám, že je přítomen v sále. Ano, prosím, máte slovo, pane Skilakakisi. Děkuji, pane předsedu. Demokratický vývoj je opravdu obrovskou a velice obtížnou výzvou. A to proto, že neprobíhají pouze v Evropě, ale také mimo hranice Evropy. Máme obyvatelstvo, které stárne v Evropě a máme velké množství obyvatel, kteří se nacházejí mimo Evropu a také velmi stárnou, proto je důležité, abychom investovali zdroje na globální úrovni a věnovali se této problematice. Očekává se, že do roku 2050 na trh práce stoupí asi 200, 200 promiňte, 2 miliardy, oby 2 miliardy nových pracovnících, kteří budou muset pracovat více a nebo jiní pracovníci budou muset pracovat déle, protože jenom tak je možné zachovat životní úrovni starších lidí. Je nutné, abychom zahájili akce v různých oblastech. Za prvé je nutné, abychom usnadnili práce, eh, práci seniorům, aby mohli zůstat déle aktivní. V mnohých členských státech je velice obtížné zachovat si práce, pokud člověk dosáhne jistého věku, ale je důležité, abychom také měli eh, pobídky, které budou jiného charakteru. Seniori velice často mají velice dobrou psychickou, fyzickou kondici a často si přejí pracovat déle. A druhá věc, naše systémy sociálního zabezpečení je třeba, aby tyto systémy zohlednily otázku příspěvku. Je třeba eh, udělat jakousi restrukturalizaci příspěvku, aby byly příspěvky upraveny spravedlivým způsobem, aby nebyly přehnané. Je důležité zde přistoupit k potřebným přizpůsobení. Bohužel často e, ta, tyto příspěvky vlastně nezabezpečují to, aby sociální systémy správně pracovaly, jak se přetěžují je, zejména v jižních zemích. Ovšem takovéto úpravy jsou samozřejmě obtížné z politického hlediska, je to polit, obtížné politické rozhodnutí. Dále otázka zdraví, velice důležitá věc. Čím starší osoby jsou, tím větší náklady eh, sebou přináší v oblasti zdravotnictví. Zde je důležité se zaměřit na životní styl a na prevenci. A investovat eh, v těchto oblastech na celoevropské úrovni. Pokud k tomu nepřikročíme, bude to mít ekonomické dopady v oblasti zdravotnictví, které budou obrovské. Souvisí to rovněž s léky a s dodatečnými zdravotnickými službami. Chci říct, že před námi je velmi mnoho práce a řešení nemohou být národní, budou muset být celoevropská. Děkuji. Děkuji, to nás jako poslance Evropského parlamentu velice ctí. Já jsem nyní doufala, že vám budu moci říci, kdo jako další přijde na řadu, ale bohužel to tak není. Jako další na řadě je z německého Bundesrádu, to je tedy druhá komora, komora zemů, zemí, pan Písek na řadě. Děkuji, paní předsedkyně, já vám děkuji za úvod, ale bohužel vloudila se tam sivička, já jsem z rakouského parlamentu. Předsedkyně obrázním se na sekretariát, jsem odkázala na vaši podporu a e, vy jste mi to bohužel špatně zapsali a já vás prosím, pane Písku, velice omluvte mou chybu, která se stala zde za předsednickým stolem. Nemá to vůbec nic společného s tím, že bych chtěla nějakým způsobem podceňovat vaši krásnou zemi, kterou tak, kterou mám tolik ráda. Takže ještě jednou ohlásím pana Reinharda Písece z Rakouska. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych se vyjádřit k tématu demografických změn, které je nutně vidět v souvislosti s finančními změnami. Eh, máme co dočinění také s financováním demografické restrukturalizace. Já bych eh, uvedl příklad z Rakouska. V Rakousku máme extrémní rozdíl mezi faktickým věkem odchodu důchodu a teoretickým. Fakticky eh, lidi odcházejí do důchodu Eh, asi v 50-99 letech, což je tedy velice brzy z celoevropského hlediska. Zde je třeba nutné, abychom něco změnili. Měli bychom tedy eh, znovu navrátit seniory do pracovního procesu v Rakousku a to by bylo dobré v případě, kdy bychom měli dobré kdybychom snížili náklady na, eh, na platy pro zaměstnavatele, které jsou bohužel u nás v Rakousku velice vysoké. Je tedy nutné tyto náklady dodatečné na práci pro podnikatele snížit, aby podnikatelé si mohli dovolit in znovu zaměstnávat seniory. E, dále chci říci, že financování důchodu v Rakousku je z jedné čtvrtiny financováno z daně která je eh, odváděna v souvislosti s platy. To znamená, že zaměstnavatele toto financující. A já si tedy myslím, že je třeba, aby stát se o to postaral, aby stát vytvořil základ pro to, aby starší pracovníci mohli opět být zařazeni, integrováni do pracovního procesu. Stát by měl vytvořit odpovědné podmínky pomocí programu, které odlehčí jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Není možné, aby faktor práce byl takto vysoce zdaněn. Já bych chtěl připomenout, že v Rakousku je počet lidí, daňových poplatníků. Rakousko má více než 80 milionů obyvatel. 8 milionů obyvatel, 2 miliony obyvatel jsou danými podvodníci. I to je určitý faktor, který souvisí s um, ekonomickou krizí, které čelíme v současné době. Jak říkám, důležité je, aby se stát se chopil své role, aby vytvořil podmínky pro to, aby se lidé mohli vrátit zpět do pracovního procesu. Děkuji. Děkuji panu Písekovi. Nyní přivítáme zástupce Evropského parlamentu z Kypru a je to pan Kristos Stylianides. Mm, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych eh, vám zde představit zkušenost naší malé země Kypru, která je podobná tomu, co se děje tak trochu v celé Evropě. Všichni ten problém známe, je to náš společný problém. A není pochyby o tom, že se budeme snažit nalézt společnou odpověď, společnou reakci na tento problém. A já souhlasím se tou myšlenkou, že potřebujeme evropské politiky v této oblasti. Zejména proto, protože situace v národních státech mají jisté zvláštní aspekty, to jistě ano. Čelíme krizi eurozóny a také e, obecné krizi v Evropské unii. A v tomto kontextu se snažíme nalézt e, nové nástroje, ekonomické i politické, které by nám pomohly toto vyřešit. A zde bychom tedy měli nastolit i otázku sociálního zabezpečení a demografického vývoje. Potřebujeme evropské politiky. To bych chtěl potrhnout na úvod. A druhá věc, již to zde bylo řečeno, ale já bych to rád zopakoval, potřebujeme navýšit věk odchodu do důchodu. Není, jiné východisko neexistuje. Zvýšila se průměrná délka života, proto je tady také nutné navýšit věk odchodu do důchodu není jiné řešení. Musíme opravdu myslet z, na to z hlediska flexibility. V tomto duchu by opravdu seniori se měli zapojit do pracovního trhu. A ještě jedna věc. Měli bychom být více odhodlaní a to v následující otázce. Měli bychom začlenit část migračních toků. Máme kapacity na to přijímat migranty, a přistoupit k tomuto začlenění migrantů. Mělo by to být učiněno efektivním a zdravým způsobem. Je to část řešení, které můžeme mít. Já si myslím, že je jasné, že všichni víme, jaký je ten problém, je, uznáváme ho a my, jakožto političtí aktéři, musíme přejít ke konkrétním krokům, přijít s jasnými návrhy, které se budou zakládat na důvěryhodných studiích, protože čísla hovoří sama za sebe. Děkuji. Velice vám děkuji a dále vystoupí kolegyně z Evropského parlamentu za EPP. Je to paní Danuta Lasio Jaslověcka. Děkuji, paní předsedající. Hovoříme o otázkách demografie, ale při této příležitosti se musíme zmínit také o potřebě zajištění aktivní zaměstnanosti pohyb zaměstnanců je e, vlastně ještě velice nízký, pouze 2% zaměstnanců pracuje v jiném země než v své vlastní zemi. A zde v Evropském parlamentu stílíme příklady a zkušenosti, které ukazují, že je Například potřeba zajistit 500 tisíc zaměstnanců v Bavorsku a nedaleko je Polsko, Česká republika, Slovensko, kde nezaměstnanost roste, přesto je ale obtížné eh, přitáhnout mladé lidi, aby eh, přijali tyto pracovní příležitosti, ale nemají k dispozici dostatek informací o volných pracovních místech. A také v jednotlivých členských státech je různá sociální politika. Nemáme dostatek příslušných informací systémy důchodového zabezpečení nejsou dostatečně transparentní dnešní době se mladí lidé rozhodují na velice zralé bázi a snaží se připravit do budoucna a snaží se eh, připravit na tu dobu do odchodu do důchodu a do je důležitá oblast vzdělávání. Vidíme, že v Evropě je zapotřebí dosáhnout důležitých změn, protože málo mladých lidí se věnuje technickým směrům vzdělávání, které jsou zejména zapotřebí na trhu práce nevzděláváme mladé lidi dostatečně, aby byli flexibilní flexibilní a ochotní reagovat na změny během celého profesního života. Dále hovoříme o trhu práce, ale tady je ještě velká propast mezi potřebami trhu práce a mezi představami těch, kteří hledají zaměstnání. Nedaří se nám monitorovat situaci v středních a malých podnicích, v nichž se vytváří nejvíce pracovních příležitostí v Evropské unii. Je třeba ak motivovat pracovní sílu, vytvářet pracovní příležitosti a to se nám nedaří. Eh, vytváříme pouze desítky tisíc a ne sta tisíce pracovních příležitostí, které potřebujeme. Já eh, pocházím ze země, která velice efektivně využívá prostředku ze sociálního fondu tak se domnívám, že bychom mohli sdílet osvědčené postupy, jak vytvářet pracovní příležitosti, protože eh, ty nevytvářejí jenom stávající podniky a společnosti, ale eh, mladí lidé teprve na Prahu své profesní eh, kariéry a nemají dostatek kapitálu a nemají dostatek pobídek, aby zakládali vlastní e, společnosti a vytvářeli pracovní příležitosti pro ostatní lidi. Nyní v době krize je třeba diskutovat o všech těchto otázkách, abychom odstranili e, slabé stránky trhu práce. Děkuji paní kolegyně a nyní mám eh, na pořadu jednání pana Marka Zjolkovského eh, z Senátu. Děkuji vám za úsilí vyslovit mé jméno. Hovoříme zde o rozpočtových a hospodářských dopadech demografických změn. Tohle je velmi důležité dilema, já na ně musím upozornit. Na jedné straně po mnoho let evropská společnost utrácela víc, než vytvářela. Docházelo k nadměrnému eh, vynakládání prostředků. To byl základní problém. Sociální stát byl hlavním úspěchem Evropy mnoho společností nám sociální stát závidělo, ale my jej musíme přetvořit. A o co jde ještě víc je stánoucí populace. To je vlastně eh, úspěch a výhra jednotlivce, ale zase to přináší další eh, další požadavky na další prostředky. Bude to ale potřebovat a vyžadovat další rozpočtovou disciplínu. My nevíme, jak to bude vypadat za 20 let. Musíme jednat a platit už v tuto chvíli. A jak na to? V prvé řadě se, se k tomu musíme stavět v duchu solidarity. V prvé řadě musíme zavést nutné změny. Musíme se zamyslet nad tím, Eh, jaká situace bude za 20 let pro další generace. My nemůžeme zatížit našimi kroky či naší nečinností eh, bedra našich dětí a vnoučat. Takže nejen úspory a reformy, ale i vytváření pracovních příležitostí, ale i hospodářský růst. To jsou základní prvky solidarity. Za druhé, pokud máme zavést změny, tak musíme zatížit bedra úplně všech skupin, které to unesou, všech skupin a organizací. O některých bankách se říká, že jsou příliš veliké na to, aby padly. Některé skupiny v populaci jsou veliké, jiné jsou ale příliš chudé na to, aby to unesly. Takže takhle má vypadat ta evropská solidarita. My musíme koordinovat nejenom rozpočtovou disciplínu, a kázeň evropských národů, ale i sociální politiku. Musíme postupovat koordinovaným způsobem. A já myslím, že pan Buzek na začátku našeho zasedání velmi trefně řekl, že v tuto chvíli probíhá krize a e, jsme ohroženi touto krizi. A možná by to pro nás mohla být dobrá motivace, dobré pobídnutí k tomu, abychom se e, postavili k jednotlivým výzvám, vytvářeli pracovní příležitosti a možná i e, unesli určité oběti na to konto. Já jsem v tomto směru optimista. Děkuji. Um, Stále ještě se nemohu eh, spolehnout na svůj seznam. Na mém seznamu totiž nyní mám uvedenou poslankyni a myslím si, že je velice dobře, že opět uslyšíme ženu a to z lotičského parlamentu paní Lukaševica. Doufám, že je přítomná mezi námi v sále. Nein, habe ich Ihren Namen schlecht ausgesprochen? Řekla jsem to správně, vyslovila jsem to správně, paní Lukaševica. Okay. Nyní jsem obdržela jiný seznam, není přítomna, tedy není při, obsažena v seznamu a proto nyní přijde na řadu eh, poslankyně z Českého parlamentu a to z poslanecké sněmovny a je to paní Jitka Chalánková. Prosím, máte slovo. Paní Jitka Chalánková, prosím. Den. Dobrý den, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážené, vážení kolegové. Dovolte, abych uvedla eh, ještě další názor a domnívám se, že v rámci společné diskuze je dobré, když zazní i takovýto. Slyšeli jsme mnoho o trendech, o tom, že bez imigrace by Evropa vymírala, slyšíme o stárnutí populace, o problémech penzijních systémů a dále se hovoří o dosud stále platné ideji štědrého sociálního státu, který přebírá výkon většiny rodinných funkcí, například péče o děti, péče o seniory, finanční zabezpečení na stáří a podobně. Za výkon pro společnost se považuje pouze práce, za níž žena obdrží mzdu a odvede daně a pojištění. Sledujeme zde tlaky společnosti na to, aby matky co nejdříve šly po porodu na trh práce. O malé děti i seniory se postará instituce a lidé v produktivním věku mají produkovat hrubý domácí produkt. V dlouhodobém horizontu sledujeme také výsledky, že tyto tlaky a trendy bývají často proti rodině a přirozené rodinné soudržnosti a mají za následek často mnohem také menší porodnost a tím úhrnou plodnost a vlastně dlouhodobě mohou i prohlubovat obtíže systému jsme i svědky selhávání neufinancovatelnosti sociálního státu který v našem pojetí se stává i státem blahobytu. Najednou klade stále větší nároky na rodiny, kdy kromě maximálního hospodářského výkonu mají přebírat od státu zpět své dřívější role. Například zodpovědnost rodinných příslušníků za péči o seniory, ovšem bez finančních kompenzací a úlev odvodu státu na daních a pojištění, které právě byly určené původně na výkon těchto funkcí Eh, fondy eh, Evropské unie v sociální oblasti v současnosti jsou zaměřeny především na podporu opatření k zapojení na trh práce, ať už je to v době návratu po mateřské dovolené, rovné příležitosti a podobně, vyloučené lokality a tak. Zcela opomíjejí seniory, o tom zde již byla řeč, kteří jsou stále rostoucí demografickou skupinou a také opomíjejí podporu rodinné soudržnosti, která je základem sociální soudržnosti celé společnosti. Bylo by dobré pro příští programovací období stanovit priority pro profinancování z Fondu Evropské unie směrem k podpoře rodiny v jejich přirozených funkcích, při péči o malé děti, při péči o handicapované, Eh, spoluobčany a členy rodin, péči o seniory, ať už se to týká terénních sociálních služeb, právě v podobě asistenčních, pečovatelských a respitních služeb, také posilování rodičovských kompetencí. Bylo by dobré v tomto právě kampaně a osvětu zaměřit. Domnívám se, že není dobré opomíjet také tuto tezi, že sociální soudržnost začíná v rodinách. Děkuji za pozornost. Ähm, Děkuji. A nyní své místo opustím a předám ho mému spolupředsedajícímu, panu Vitbroutovi, který vás bude dále jednáním provádět. Ehm, s tím eh, polským kolegou to udělá mnohem lépe než já. Je předsedou politického výboru Senátu a je velice pěkné, že nyní povede toto jednání v Evropském parlamentu. Už se na to těším. Děkuji vám. Vážené dámy, vážení pánové, senátor Měčislav Augustín z Polského senátu, dámy a pánové, rád bych se zmínil o dvou otázkách. Za prvé, Politika musí být srozumitelná a obsáhlá a horizontální. Je třeba, aby pokrývala veškeré oblasti, které musíme řešit v našich národních parlamentech a v celé Evropské unii. Musí pokrývat eh, politiku rozvoje, inovací, eh, vývoje společnosti založené na znalostech, politiky zdravotnictví a tak dále a tak dále. Musí také eh, pokrývat všechny různé aktéry v oblasti politiky. Musí se dotýkat místních eh, úřadů a nevládních organizací a je třeba eh, mít dobrý přehled národní, to je úkol pro národní parlamenty, vlády a instituce Evropské unie. Když budeme usilovat o částečná řešení, nepodaří se nám eh, obstát v, při řešení této výzvy. A otázka číslo dvě. Zaznělo zde, zda e, riskujeme možnost vzniku konfliktů mezi generacemi a <clears throat> kolem čeho by se měl e, točit tento problém. Hovoříme o e, úsilí vytvořit pracovní příležitosti a snaha zajistit finanční prostředky nebyl proveden dostatečný průzkum ani v Polsku, ani v mezinárodním měřítku. Máme k dispozici analýzy, které vypracovali polští experti a ukazují, že starší osoby, které přetrvávají na trhu práce, ubírají tyto pracovní příležitosti mladým. Tedy vyšší zaměstnanost starších osob by měla jít e, ruku v ruce se zajištěním pracovních příležitostí i pro mladé lidi. A jaké jsou možné mechanismy, aby byl menší tlak na daňový systém v takovéto situaci a by tu, se tu méně zvyšovaly e, duch důchodové příspěvky, když se podaří dosáhnout vyváženého systému, potom systém veřejného financování eh, může být eh, věnován růstu 94 miliard eh, zlodých chceme vynaložit z finančního systému na rozvoj. Potom bude následovat hospodářský růst a objeví se nové pracovní příležitosti. Já věřím, že e, tady není žádný rozpor mezi našimi e, znalostmi, když se zvýší věk odchodu e, do důchodu a bude se zaměstnávat více starších osob, mezi zaměstnáváním mladých lidí. Neměli bychom se toho obávat. A nyní dávám slovo panu Klapisonovi ze Spojené království. Děkuji, já myslím, že to byla vynikající debata. Já určitě souhlasím s tím, co zaznělo, že to, že budou starší lidé pracovat, neznamená, že eh, mladí lidé budou mít méně pracovní příležitosti. My jsme podobné problémy zaznamenali eh, po celé Evropě, zvláště jak eh, řešit otázku důchodu. Já myslím, že ale musíme umožnit členským státům určitou pružnost v tom, jak to řešit. A Několikrát zde zaznělo, že máme málo mladých lidí. Ve Spojeném království, abych hovořil konkrétně, nejde o nedostatek mladých lidí, jde o nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi. Máme vlastně milion mladých lidí, kteří jsou nezaměstnaní a máme spoustu statisíce mladých Eh, mladých lidí ve Spojeném království, kteří se nevěnují ani práci, ani škole a vzdělání. A to je problém, protože pokud mladí lidé nedostanou práci, tak to bude problém celých generací, který se bude přenášet jedna generace na druhou. Eh, lidé odvyknou práci, eh, potom budou mít mnohem těžší uplatnění. A máme minimálně několik milionů lidí, kteří trpí tímto problémem. Jsou to lidé, kteří vypadli z trhu práce zcela a od okamžiku, kde ekonomické kde začalo docházet k ekonomickému útlumu. Pak jsou zde starší lidé, kteří těžko hledají práci. Nejde jenom o to, že by neměli dostatečnou kvalifikaci, jde hodně o to, že i média podporují určitou eh, zaujatost proti zaměstnávání starších, takže bychom měli eh, také hledat možnosti, jak přimět ekonomiku, aby existovala poptávka po těchto lidech. Možná bych nesouhlasil s některými eh, závěry pana Krajšana, spousta toho, co jste říkal, s tím souhlasím, ale ve Spojeném království opravdu přestěhovalectví není jednoznačná odpověď. Může to být dobrý jev, dobrá věc, ale pokud jde o Spojené království a měli bychom hovořit o demografických problémech ve Spojeném království a o udržitelnosti, tak si uvědomíme, že většina problémů se týká právě velikosti populace a toho přelidnění, což zase plyne z přestěhovalectví a z migrace. Takže Možná se stáváme nejpřelidněnější zemí eh, v Evropě. Máme mnohem menší plochu proti Německu a přesto eh, lidí víc. A eh, za, v následujícím desetiletí se dostaneme na 70 milionů, takže když si uvědomíte tyto problémy, tak je to základní problém přelidnění naší země. A to je něco, co si musíme uvědomit. Děkuji. Bardzo to byl głos House of Commons. Děkuji zástupce House of Commons a nyní poprosím pana Ingemana Nilsna za švédský parlament. Eh, Děkuji, pane předsedo. Možná bych chtěl úvodem říci, že mnoho z vás hovoří o demografické ke vývoji jako o problému, ale skutečnost, že lidé mnohem déle žijí, je výsledkem eh, dobrého zdraví a sociálního státu v mnoha evropských státech, takže to je vlastně velice pozitivní vývoj. A když hovoříme o finančním systému v členských státech, tak je to otázka důvěru, takové smlouvy mezi generacemi. Eh, když eh, se podíváme na věci a zkušenosti, které jsme učinili ve Švédsku, tak přesně před 20 lety byl zaveden nový důchodový systém. E, a ten není součástí rozpočtu, protože se opírá o e, definování příspěvků a vyplácení definovaných dávek. a je to eh, velice flexibilní systém bez stanovení stropu. Můžete eh, se podívat, jak fungoval těch 20 let a my jsme zjistili, že se o dva roky zvýšil průměrný věk k odchodu do důchodu. Takže to je neuvěřitelně pozitivní eh, vývoj, i když je velice obtížné ho zvládat. Jistě i my ve Švédsku máme problémy a ty se týkají zejména financování a vytváření pracovních příležitostí. Potřebujeme eh, mít eh, více eh, pracovníků. Máme vysokou nezaměstnanost mladých lidí a mnoho lidí bylo vytlačeno z trhu práce Domnívám se, že velkým problémem je, když hovoříme o eh, hledání pracovních příležitostí, otázka, jak budeme financovat tento systém. A my máme eh, trh práce, který diskriminuje starší osoby, takže eh, je třeba usilovat o nápravu. Je třeba eh, usilovat o vytvoření více eh, příležitostí, než měnit systém. Velice vám děkuji. Pan Lajoš Mile z maďarského parlamentu má slovo. Já bych navázal, eh, děkuji pane předsedající, na to, co říkali předchozí řečnice. Z toho jasně vyplynulo, že existují určité rozdíly mezi pohledy na věc. My v Maďarsku máme eh, věk dožití u mužů 65 let, což je o 7 let méně než je evropský průměr. A tohle musíme brát v potaz, když hovoříme o důchodovém věku. Navíc eh, zaznamenáváme odliv lidí z Maďarska, hlavně mladých lidí, kteří opouštějí Maďarsko. Jsou to vysoce kvalifikovaní lidé a opouštějí svoji zemi, což je hrozba pro naši národní ekonomiku. Není to jenom smutné, že mladí odcházejí, ale dochází ke změnám sociální struktury, protože ti, kteří jsou vzdělaní a kvalifikovaní, ti odcházejí. A ti, kteří zůstanou, ti mají potíž sehnat práce. Takže z hlediska Maďarska je ta struktura opravdu obtížná. A je těžké vytvářet pracovní příležitosti pro většinu těch, kteří jsou nezaměstnaní. Proto není zde žádná udržitelnost, trpí konkurenceschopnost země, špatně se vytvářejí pracovní příležitosti, sociální nůžky se rozevírají dál a dál a i rozdíly ve společnosti jsou stále výraznější, což vede k tlakům ve společnosti. Já myslím, že dnešní diskuze je velice plodná. A Je velmi zajímavé hovořit o finančním rozpočtu na období do roku 2020. Musíme opravdu velmi opatrně zvážit, na co klást důraz. Já jsem členem ekologické strany. Naším hlavním cílem by mělo být, co se týče sestavání rozpočtu, zajistit udržitelnost a soustředit se na místní zdroje, na využívání místních zdrojů, což by mohlo zase umožnit mladým lidem sehnat práci. Proti migraci je nejlepším řešením kvalitnější politika soudržnosti, kvalitnější rozdělování prostředků. Tím by bylo možné omezit tlaky a rozdíly v Evropě je také důležité umožnit ženám najít se práci po porodu. Jinak se nám totiž nepodaří ty rozdíly eh, překonat a evropská společnost bude dále trpět. Děkuji. Míle. Eh, proszę Państwa. Děkuji, pan Míle. Dámy a pánové, ještě než předám slovo eh, dalším řečníkům, kteří shrnou debatu, tak bych rád upozornil na dvě věci. Jedna věc mě zaujala a to je to, co říkal zástupce Keperského parlamentu a co říkal pan Agustin z Polského sejmu. Šlo o rozdíly mezi regionálním a národním rozvojem musíme učinit odpovídající opatření, abychom tento problém vyřešili. Další věc je, že se věnujeme hlavně výzvám, hrozbám, kterým čelíme. Řešíme, jak se potýkat s negativními aspekty, které se týkají stárnutí populace, ale nehovoříme až tak moc o možnostech, které tahle situace nabízí. Stárnoucí populace totiž potřebuje určité nové služby a produkty a k uspokojení svých potřeb. A takovýto rozvoj by mohl umožnit vytvoření dalších pracovních příležitostí, a to nejenom pro starší, ale i pro mladé lidi, pro starší lidi, kteří budou žít dále v dobré fyzické i duševní kondici, budou moci sdílet své zkušenosti s dalšími. A my jsme zaznamenali na toto téma připomínky, které byly směrovány na zpravodaje. Já nyní už předám slovo panu Čihonovi, který se vyjádří k těm připomínkám, které dosud zazněly. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, zaznamenal několik připomínek, které stojí za to zmínit. V prvé řadě mi dovolte říct, že to byla velmi dobrá, konstruktivní a plodná debata. Já myslím, že jsem zase poznamenal pět až šest aspektů. Jednak Kolega ze Spojeného království říkal, že zde dochází k určité zjevné neschodě nebo zjevnému protikladu mezi vysokou nezaměstnaností, kterou zaznamenáváme, a potřebou zvýšit věk odchodu do důchodu. A vy říkáte, v prvé řadě je potřeba zajistit pracovní příležitosti, ale odkud je vezmeme a jak to všechno sladit. V prvé řadě je zde technická odpověď. My jsme si vytvořili určité prognózy a v tuto chvíli stávající zaměstnanost a budoucí vývoj demografie vypadá tak, že tyto problémy by měly zmizet kolem roku 2025 až 2030. V tuto chvíli máme určitý nedostatek, ale my si myslíme, že kolem roku 2025 až 2030 by mělo dojít k určitému vyvážení. Možná, že to krize ještě dál odloží, že to, že to protáhne, že to bude o pět let později, ale existuje na obzoru demografické řešení. Je zde určitý zdánlivý protiklad, že zde existují nezaměstnaní mladí, mladí. A já se zeptám vás, a vy to zodpovíte lépe než já. Chci se zeptat, jsou ti to mladí lidé vůbec zaměstnatelní? A nebo existuje nějaký nedostatek v jejich vzdělání, kvalifikaci a odborném výcviku? Nedostatek týkající se výchovy vlastně může zablokovat cestu na trh práce. Není tedy potřeba investovat do této záležitosti v raném stádiu, v mladém věku. Já si myslím, že společnost by se tomuto měla věnovat, protože to pro ní stále těžší eh, vzdělávat a vychovávat děti. A ty rozpočtové škrty, které jsme v rámci úspor zaznamenali, ty zřejmě asi ublíží hodně, protože ublíží eh, systému školství v mnoha zemích a uvidíme, jaké negativní dopady to přinese, že možná nedojde k podnicení zaměstnatelnosti mladých, ale naopak. Takže to je jedna věc. A pak zde byla další věc. Už si nemůžeme dovolit sociální stát. To zde někdo řekl. Kdo to říká? Proč? Přerozdělování jako takové nemá blokovat růst. Vůbec ne. A celková poptávka neklesá jenom proto, že dochází k přerozdělování. To je mýtus a ani to tak nefunguje. Když se rozhlédnete po hospodářství jednotlivých zemí Evropy, tak vidíte, že přerozdělování funguje různým způsobem a přesto tyto rozdíly nijak neodrážejí hospodářskou výkonnost. Pokud řeknete, nebo někdo řekne, že si nemůžeme dovolit sociální stát, tak to znamená, že v tuto chvíli dávky a daně, jak jsou nastaveny, znamenají, že už si nemůžeme dovolit další dávky. Ale kdo řekl, že to je něco, co je eh, dané a, a eh, určené Bohem? Jsou různé možnosti. Můžeme si říct, takovéhle zdanění si představujeme, proč, by, proč je to o 13 bodů méně ve Spojeném království než ve Švédsku omlouvám se, říká řečník, proč má, má Švédsko zdanění o 13% eh, bodů vyšší než Německo a Spojené království. Asi se tak rozhodli. Pokud si nemůžeme dovolit sociální stát, tak je to podle mého pouze otázka politického rozhodnutí a vůla. Je to otázka rozhodnout se nepřerozdělovat. Ale neexistuje žádn, žádná překážka, proč by to tak nešlo. Takže signál, který se snažím vyslat, představuje, je představován v tom, že se musíme zamyslet nad tím, jakým směrem se chce Evropa ubírat. Pokud někdo řekne, že nemůže dojít k, k tomuto navýšení, tak vám na to řeknu, že je to eh, daňová struktura. Je to mýtus naprosto nepodložený, pokud někdo říká, že se to nemůžeme dovolit. Zdanění má svůj limit, 100% to je jasné, ale pak jsou země v Evropě, které si mohou dovolit mnohem větší přerozdělování než ostatní a je to o hodnotách, které si tyto společnosti nastavily. Takže evropská versus národní politika. Máte-li společný trh eh, zboží a služeb, máte-li volný pohyb osob, tak je to něco, co musíme udržet. A nevidím to jako něco, co bychom mohli řešit neevropským způsobem. Potřebujeme regulační systém, který bude eh, dozorován národními orgány. To je něco, co musíme zvážit. Jestli to řešit takto i v budoucnu. Musíme každopádně mít nějakou regulační eh, evropskou strukturu. A pak je zde ještě jedna věc, na kterou zapomínáme. A já souhlasím s Anglií a s Anningworem, že jsou části Evropy, které jsou přelidněné, pak jsou jiné, které jsou prázdné. Ale pokud chcete, aby se populace stěhovala těch přelidněných oblastí do prázdných oblastí musíte vytvořit infrastrukturu. Infrastruktura stojí peníze. Pokud chcete, aby se lidé stěhovali a nechcete, aby ty oblasti, odkud lidé budou odcházet, byly eh, v, v demograficky neudržitelném stavu, tak to musíme nějak vyvážet. Pokud někdo přechází z bodu A do bodu B, tak ty prostředky musí jít opačným směrem. Není možné, aby docházelo k vylidňování na jednom místě a zůstali tam jenom ti, eh, kteří jsou křehčí a zranitelní. To znamená starší. A my jsme se vypracovali určité modely a já jsem eh, pojistný matematik, takže to řeším z této oblasti a z tohoto pohledu. A pokud bychom se měli soustředit jenom na Evropskou patnáctku, tak každých pět let mus, abychom zajistili demografický vývoj, tak by musela Evropa explodovat, protože pokud by docházelo k dalšímu přestěhovalectví na té úrovni, která je teďka, tak by došlo k naprostému přelidnění. A to v následujících 20-30 letech, to je neudržitelný stav. Takže přestěhovalství jako takové není odpověď. Potřebujeme kombinaci vyšší zaměstnanosti, vyšší migrace, zřejmě investovat víc do dětí a dostat je dřív na trh práce, což není snadné. A ono to není pesimistické. Pokud se nám podaří zachovat malý, ale udržitelný růst v Evropě, tak dojde i k tomu, a musí dojít k tomu, aby některé regiony, které jsou pozadu, dohnaly ostatní regiony. Protože ty příjmy musí být um, vyrovnané, jinak bude docházet k tomu, že alespoň dočasně budou některé oblasti prostě atraktivnější. Když se podíváte třeba na Irsko, jsou oblasti, kam v 90. letech přicházel průmysl a protože dochází teď ke konkurenci, co se týče trhu práce a pracovní sil, tak tyto, tento průmysl odchází pryč a tato místa opouští. Pokud chcete řešit tento problém, tak musí docházet k veřejným investicím. Mě nikdo nepřesvědčí, že trh bude investovat do řešení, které by se mělo objevit za 20-30 let. Tohle musí udělat stát. Stát musí investovat do vzdělání a školství, musí investovat do celoživotního vzdělávání. To není zadarmo. Musíte vytrhnout lidi ze jejich běžného života. A pokud někdo působil ve své profesi 40 let a najednou se má úplně přeškolit, tak je to na neuvěřitelný výdaj z veřejných financí. A to nemůže přijít z trhu, tohle musí platit stát. Musíme v tuto chvíli platit daně, investovat v tuto chvíli, tak, abychom vyřešili problém, který bude vyřešen za 20-30 let. A to se týká těch dnešních mladých, protože za těch 20 let se jich to bude týkat. Než se vytvoří skutečný potenciál, tak přijde ta chvíle toho řešení. Musíme politicky eh, rozvážet tuhle investici ne každý to vidí jako základní výzvu, ale je to tak. A my v tuto chvíli nejenom v Evropě, ale všude vidíme, že v rámci úspor dochází k kontraproduktivním výsledkům. Ono, ono ty škrty totiž často zasáhnou nesprávné oblasti, často to zasáhne vzdělání školství které by to zasáhnout nemělo. Děkuji. Děkuji bardzo panu Čichoňovi za... Velice děkuji panu Cichonovi za to, že se zmínil o několika otázkách, které se z, které zazněly během diskuze. Potom eh, chce vystoupit ještě zástupce estonského parlamentu a poté dám slovo panu Červinskému. Äh, tere ka minu poolt kõigile, tegelikult ees. Přeji vám všem hezké odpoledne. Je nesmírně obtížné vystoupit po předchozím řečníkovi, ale ráda bych zdůraznila několik věcí. Žiji v okrajové oblasti Evropské unie a my tvrdíme, že se e, nemůžeme zalíbit všem a toho jsme svědky i dnes. Zástupce Spojeného království řekl, že tam nejsou problémy e, s polodností, protože o to se postarají přistěhovalci, třeba Poláci. A to je pravda, velmi mnoho našich mladých lidí se vystěhovali do takzvaných starých členských států. A to nás nemůže těšit. A potom ještě druhý problém, když hovoříme o využití eh, imigrantů na trhu práce, tak eh, tady jsou určité problémy. A potom bych chtěla také hovořit o eh, věku odchodu do důchodu důchodu. Stejně jak o tom hovořil maďarský kolega, lidé se dožívají nižšího věku v některých zemích, jako v Maďarsku a v Estonsku oproti starším členským zemím. A také zdraví je u nás horší, například 55-letý Eh, tesař v Estonsku už nemůže pokračovat eh, v práci, protože mu to zdraví eh, neumožní. Je třeba tedy vzít v potaz různé podmínky, různé problémy. To se musí řešit na této bázi, ale přesto jsem optimistkou a věřím, že členské státy budou moci řešit tyto problémy společně, i když zatím to vypadá, že sledují své vlastní zájmy. Chceme být konstruktivní. Padl tu termín stříbrná ekonomika. Já bych byla ráda, kdyby mi kolegové uvedli hezké příklady, jak je možné začlenit starší osoby eh, na trhu práce. My jsme dospěli k nedostatečným řešením. Je tu opravdu jenom málo odvětví, kde mohou starší lidé pracovat. u nás ti, eh, kdo mají dobré vzdělání, eh, hovoří dvěma, třemi cizími jazyky, jsou zaměstnatelní až do 90 let věku, ale ti, kteří nemají dobré vzdělání, eh, nejsou zaměstnavatelší. Těším se na dobré příklady. Děkuji vám. Děkuji vám říká předsedající. Chtěl bych poděkovat zástupcům národních parlamentů a Evropského parlamentu za účast v této diskuzi a nyní předávám slovo našemu zpravodaji, aby nás seznámil s některými závěry. Pane Červinský, máte slovo. Bardzo dziękuję. Szanowny panie przewodniczący, szanowni, szanowni państwo. vám. Pane předsedo, dámy a pánové, organizátoři mě požádali, abych zhrnul výsledky naší diskuze a bych vás s nimi seznámil jako s konečnou zprávou. A musím se držet toho, co jsem eh, řekl na začátku. Je třeba hledat odpovědi na některé otázky a ta jedna otázka byla, je tu skutečná hrozba, eh, když se nám nepodaří reagovat na některé problémy. Eh, my jsme hovořili v tom smyslu, že tu problémy jsou a že je třeba hledat řešení, že je třeba reagovat bezprostředně nyní, protože je tu hrozba eh, vyplývající z krize, z prohlubující se krize. A druhá eh, otázka zněla, kdo by se měl chopit iniciativy. S radostí jsem slyšel v diskuzi, i když jsem možná něco přehlédl, ale nedomnívám se, že by se někdo snažil svalovat vinu na druhé. Je třeba zahájit aktivitu na národní úrovni a že je třeba je eh, koordinovat na evropské úrovni. Jestliže přijmeme tuto myšlenku jako závěr, pak se domnívám, že eh, nám to umožní značný eh, skok při řešení tohoto problému. Také jste informovali o některých řešeních, která jste přijali ve svých zemích, eh, zejména ve vztahu eh, k osobám, které byly vytlačeny z trhu práce. Pokusím se setřídit tyto problémy. Jedno možné řešení podle mého názoru je dále rozvíjet eh, naši ekonomiku. Je třeba vytvářet nové pracovní příležitosti a hospodářský rozvoj povede zase ke snížení počtu těch, co byli vytlačeni z trhu práce. Ekonomický rozvoj povzbudí mladé lidi, aby vstupovali na trh práce dříve. Nechtěl bych se zmiňovat o všech specifických podmínkách ekonomického rozvoje. Zmíním se pouze o jedné věci ekonomický rozvoj eh, je možný, jestliže máme stabilní eh, finanční situaci. Je třeba vytvořit podmínky pro takovýto rozvoj a to je také jedna z hlavních úloh Evropského parlamentu. Další téma, které jste zaznělo. Slyšeli jsme, že jsou různé podmínky ve Švédsku, odlišná je situace ve Spojeném království školství a e, velice se od toho liší e, situace v Estonsku, jak jsme zaslechli v posledním příspěvku. Mm, takže jsme se informovali o různých podmínkách v členských státech měli bychom e, mít na paměti, že před námi stojí dlouhodobý cíl zajistit stabilitu trhu a e, zajistit budoucnost pro budoucí generace. Budeme-li mít tento cíl na paměti, potom e, budeme e, své úsilí koordinovat i na celoevropské úrovni. Také to zaznělo v diskuzi možná, že někteří experti, ekonomové tyto aspekty trochu přehlíželi a také vědci. Důležité je šířit informace eh, v našich eh, regionech. Tato interní komunikace má upozornit na potenciální hrozby. Ale je tu ještě další důležitý prvek. Lidé ve sjednocené Evropě by měli vědět, jak je možné dosáhnout cílů, o které usilujeme. Měli bychom mít na paměti, že bez komunikace se společností, aniž bychom informovali každého jednotlivého občana o situaci, bude velice obtížné dosáhnout našeho cíle. Děkuji vám za pozornost. Dovolte, abych poděkoval panu Červinskému který byl naším zpravodajem. Dále děkuji všem účastníkům diskuze. Podařilo se nám uzavřít dis- panelovou diskuzi číslo jedna včas a nyní předávám moderování druhého panelu paní Danutě Hübnerové poslankyni Evropského parlamentu a panu Kalaževskému, který je členem polského parlamentu.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 Poprosím pana Bohdana Borusaviče, aby se ujal role předsedajícího. Vítám zpravodajku paní Konstance Krell, členku Evropského parlamentu. A paní Hybner jsme již přivítali. Pan Guažesky, který s námi zasedne za předsednický stůl a paní Král prosím o pětiminutový úvod. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, paní Hybnerová, milé kolegyně a milí kolegové. Pro mě novinkou, že stojím zde vepředu, protože běžně v Evropském parlamentu hovoříme z našeho místa v sále, ale já jsem velice rád, že mohu stát tady za řečnickým pultem a doufám, že tlumočení funguje dobře jako vždy. Dámy a pánové, můj kolega pan Fannisterovi a já, my oba jsme zpravodaji za obecnou směrni, obecné nařízení. Víte, že na začátku října komise předložila celkový legislativní balíček, který se týká budoucí politiky koheze. A od té doby intenzivně pracujeme na tomto tématu. Máme časový harmonogram a doufáme, že koncem roku 2012 budeme mít přijatou pozici parlamentem a budeme mít společný legislativní balíček pro budoucí politiku soudržnosti. Samozřejmě to závisí také na střednědobém finančním plánování, respektive na tom, zda bude v té době již ukončeno, jasně rozhodnuto, protože bez financování nemůžeme přijímat žádné zákony, ale doufám, že se všichni budou složit, snažit a že Rada ministrů má stejný zájem jako Evropský parlament na tom, aby eh, dokončila veškeré případné práce včas. Na prvním místě bych chtěla říct, že jsme velice rádi, že komice předložila tento návrh. Tento návrh jasně ukazuje, kde jsou výzvy v letech po roce 2014 v oblasti politiky soudržnosti. Ukazuje, nebo chci říct, že co nám se obzvláště líbí, je to, že mnohé návrhy Evropského parlamentu, které, jsou, které byly obsaženy v takzvané zprávě PIPR k páté zprávě o soudržnosti komise, že právě veškeré tyto e, návrhy jsou obsaženy v tomto návrhu legislativního balíčku komise a jsme rádi, tedy, že komise naše návrhy převzala. A zejména ten návrh, že všechny regiony Evropské unie musí mít účast, musí být zapojeny do budoucí politiky soudržnosti. Dobře víte, že v této otázce panovaly velice rozdílné názory a já si myslím, že toto je důležitý signál vůči našim občanům v regionech, zejména v současné obtížné době. Signál v tom smyslu, že všichni se budou moci účastnit eh, této evropské solidární politiky. Dále bych chtěla velice pochválit komisi za návrh, že v námci obecného nařízení byly poprvé schrnuty veškeré fondy dohromady, tedy nemáme jako fond soudržnosti, regionální fond a sociální fond, ale máme tam také fond Eh, pro zemědělství a pro rybolov. A poprvé se zavádí zjednodušený postup, který je stejný pro veškeré typy fondů. A dále chci říct, že doufám, že dojde k zlepšení koordinace mezi jednotlivými fondy a že tímto eh, dojde k efektivnějšímu využívání finančních prostředků. Nová politika soudržnosti je a dobře víme, jaké, jakým výzvám čelí sama politika soudržnosti a posílení sociální soudržnosti, přeshraniční spolupráce. Přesto přede všechno je politika soudržnosti nejdůležitějším nástrojem Evropské unie pro dosažení cílů strategie EU 2020. To se jasně projevuje na předložených návrzích, na návrzích, které předložila komise. My jsme si vydali několik bodů, a který jsme potom ještě speciálně diskutovali. Doufám, že na některé dojde i během dnešního odpoledne. Jsou to takové ty nejdůležitější body, kde chceme opravdu se intenzivně zamyslet nad tím, jak to chceme utvářet a co chceme utvářet jiným způsobem. Já bych tady veškeré ty body krátce uvedla, protože si myslím, že budou důležité i pro naši diskuzi. Myslím si, že je nutné, abychom nalezli jakousi vyváženost mezi e, zaměřením na strategii EU 2020 a její cíle a na druhé straně mezi zájmy regionu, tak aby tedy regiony měly možnost pružně si schvalovat své vlastní priority podle toho, co skutečně potřebují. Myslím si, že pomocí partnerských smluv které komise tam eh, dala znovu jakožto nový instrument, že tyto partnerské smlouvy budou dobrým nástrojem a my se chceme spolu podílet na jeho utváření. Eh, budou to nástroje, pomocí kterých budou moci regiony sami vyjednávat s komisí o tom, co je pro ně důležité. Eh, konstatujeme, že komise opět vzala jakožto základ HDP, tedy základ toho, jakým způsobem se posuzuje způsobilost pro podporu jednotlivých regionů. Máme opět dvě hlavní oblasti podpory. Za prvé jsou to ty regiony, které jsou méně rozvinuté, je to ten starý cíl 1, který, eh, to jsou regiony, které spadají pro ten, eh, pod to po tu hranici 75%. A pak máme další oblast, to jsou ty bývalé regiony cíl 2 které jsou více rozvinuté. Komise nyní přišla s novým návrhem a parlament ho většinově podporuje, totiž aby se zavedla nová tzv. mezikategorie. My si myslíme, že vzhledem k té obtížné hospodářské situaci v mnoha regionech je toto smysluplná věc, takováto mezikategorie. Jedná se o regiony, které jsou mezi 75% a 90% HDP a takovéto procenty dostanou novou potvoru a dostanou nové eh, možnosti v té poněkud křehké ekonomické situaci, ve které se nacházejí dostanou tedy jiné možnosti než například regiony, které jsou na úrovni 180 HDP. Myslím si, že pokud eh, se bude na základě partnerských smluv dobře pracovat, tak to může být dobrý základ pro naši budoucí práci v oblasti politiky soudržnosti. Další téma, které je pro Evropský parlament, eh, které je pro Evropský parlament obzvláště důležité, protože Pasmanci vědí, že veškeré regiony si stěžují na příliš velkou byrokratickou zátěž. Takže dobrá věc je, že dojde k dalšímu zjednodušení postupů. Část již byla navržena komisí, ale my v současné době se ještě věnujeme tomu, zda to, co navrhla komise v balíčku, jsou skutečná zjednodušení, či zda nedošlo k tomu, že se to celé ještě zkomplikovalo. Dále je třeba se věnovat o nádce podmíněnosti a tomu, jak to chceme přesně upravit a zda to vůbec chceme podpořit. Zde je třeba, abychom se nad tím ještě zamysleli a možná i z vaší strany e, přijdou nějaké zajímavé podněty a názory. Rovněž se v parlamentu budeme bavit o posílené městské dimenzi, která v žádném případě nezapomíná na venkovské oblasti. Dároveň víme, že chceme více využívat fondu pro zemědělství, to je rovněž naším záměrem. Ale na druhé straně víme, že v Evropské unii téměř 80% obyvatelstva žije ve městech a v okolí měst. A proto je důležité, aby naše politika soudržnosti se silněji zaměřila na trvale utržitelný rozvoj měst, tak aby podpořila občany, kteří ve městech žijí. Jak dobře víte, návrh komise je spojený samozřejmě i s návrhem rozpočtu. Podle návrhu Rovy se mají být dány k dispozici 367 miliard euro eh, a je do toho zahrnula i takzvaná facilita Connecting Europe, tedy propojování Evropy. Tady je důležité, abychom se společně s radou zaměřili na to, aby ty peníze skutečně byly dány k dispozici. A rovněž budeme muset zvážit ještě to zde v parlamentu, jak by ta eh, propojovací facilita měla v konkrétních detailech vypadat. I o tom bychom dnes odpoledne mohli hovořit. Děkuji vám mnohokrát. Eh, děkuji. Paní Krell. Velice vám děkuji, paní Krell. A než zahájíme diskuzi, rád bych vás seznámil s pravidly. Kdo chce vystoupit, vyplňte prosím formulář. Všechny delegace tyto formuláře obdržely a jakmile nás shromaždíme vyplněné formuláře, připraví sekretariát, sekretariát seznam řečníků členové eh, z národních parlamentů budou vystupovat a potom zase europoslanci. Řečničký čas jsou tři minuty a čas poběží na obrazovce a e, předseda e, e, rozhodne udělit takzvanou modrou kartu. Máme ještě prostor na seznamu řečníků a nyní zahajuji diskuzi. Prvním řečníkem je pan Vitautas Kurpuveza z litevského parlamentu. Prosím, máte slovo. Děkuji, Vážený pane, vážení, dámy a pánové, politika soudržnosti je jedno z nejdůležitějších. Přispívá k hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti přenáší další hodnotu. V rozpočtu Evropské unie na roky 2014 až 2020 má politika soudržnosti se hrát zásadní roli při realizaci strategie Evropa 2020. A proto je důležité, aby tato politika byla i nadále důrazná a účinná. Nesmíme zapomínat na to, že hlavním cílem z politiky soudržnosti je snižovat rozdíly mezi úrovní rozvinutosti jednotlivých regionů a my bychom měli věnovat prioritní pozornost těm méně rozvinutým. Na to téma přicházejí návrhy Evropské komise. Máme obavy, pokud jde o e, to, ten limit 2,5 HDP. To by totiž znamenalo, že u méně rozvinutých regionů by došlo k dramatickému poklesu z 81,5 na 68 A z tohoto důvodu tyto méně rozvinuté regiony budou mít větší potíž dostihnout to tempo rozvinutějších regionů. Změny, co se týče limitů podpory, ty zasáhnou nejdůrazněji právě ty regiony, jejichž HDP utrpělo v průběhu krize nejvíc a to určitě dále pozdrží proces růstu a vytvoří to další rozdíly a, a nesrovnalosti. My se snažíme o dosažení jednotlivých cílů. A jejich naplnění by nám pomohlo realizovat i jednotlivé úkoly v rámci strategie Evropa 2020. A my se chceme bavit o minimálních úrovních standardech, které bychom chtěli zavést. Chceme hovořit o minimálním podílu, který by měl být v rozpočtu věnován sociálnímu fondu z fondu soudržnosti. Máme z Fondu soudrnosti věnovat 10 miliard euro na infrastrukturu a není stále ještě jasné, jaká konkrétní podpora by měla být věnována jednotlivým projektům. A pak bych rád uvedl některé myšlenky, které bychom chtěli podpořit. My podporujeme myšlenku společného strategického rámce, který by eh, zahrnoval všechny fondy Evropské unie, včetně jejich vzájemných provázeností. Podporujeme zařazení ex ante podmínek u strukturálních fondů, které by eh, byly přímo navázány na realizaci Evropského fondu soudržnosti. Zároveň Máme určitou obavu v tom smyslu, že ty návrhy eh, se nesnaží dostatečně snížit administrativní zátěž členských států. Myslíme se, že i implementační pravidla by měla být zjednodušena. Než vám ji poděkuju, tak eh, bych rád vyjádřil naději, že eh, se podaří nadále zkvalitnit tento návrh. Děkuji. Za interesující głos. Děkuji vám za tento zajímavý příspěvek a nyní dávám slovu panu Jacqueline z francouzského národního schromáždění. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, vážení kolegové, v tomto panelu hovoříme o sociální politice soudržnosti a její zapojení do regionu. Chtěl bych něco říci k otázce, eh, která trápí velice nás francouze a která jistě není neznámá v jiných zemích. Je to nerovný přístup k z, teda, péči. Eh, naše obyvatelstvo stárne a nyní je zapotřebí zajistit zabezpečení, které odpovídá stavu eh, populace. Existují u nás eh, statistiky zdravotnictví, z níž vyplývá, že je nutné 10 v nadcházejících 10-20 letech ušetřit, ale současně jsme svědky stárnutí obyvatelstva a takže máme úroveň zdravotního zabezpečení jako v polovině 80. let. U nás je nedostatek lékařů a tento stav asi bude přetrvávat a také lékaři a zdravotníci nejsou rovnou mírně e, rozptýleni, takže tu jsou e, geografické nerovnosti, to znamená, že zdravotní zabezpečení v určitých regionech je opravdu nedostačující. Je třeba se postarat o e, zabezpečení základních potřeb obyvatelstva, o zabezpečení v oblasti zdravotnictví, je třeba vytvářet finanční pobídky a když studenti Eh, studují medicínu, měli by eh, také začít pracovat eh, v okrajových oblastech, na venkově, na ostrovech. A u nás dochází k odlivu zdravotníků z určitých oborů, což vede k nevyváženosti, která je napováženou veřejný sektor se v této oblasti musí angažovat a to spadá také do eh, té sociální politiky soudržnosti. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Lambertovi van Nistrojovi z Evropského parlamentu. Děkuji, sedím tady, mávám na vás. Děkuji, pane předsedo. Spolu s mou kolegyní paní Krélovou jsme eh, vypracovali ty nejdůležitější otázky eh, pro diskuzi tento okamžik máme opravdu velmi mnoho eh, vstupů z vašich parlamentu a odjinut. Chtěl bych říct několik eh, věcí. Sociální politika, politika soudržnosti eh, ta nás musí vést, abychom sledovali sociální fond a ten nebyl oslaben. Někteří lidé hovoří o tom, že sociální aspekty jsou záležitosti národního státu, ale Evropská komise, a když se podíváte na více rozvinuté země, tam je to 50 eh, prostředků ze sociálního fondu. A když se podíváme na jeho možnosti, tak je to eh, spjato s tématy, o kterých jste hovořili. Týká se to služeb, týká se to otázek trhu práce, abychom udrželi lidi zůstávati déle na trhu práce. Jsou to důležité signály, aby nedocházelo eh, k rozmělňování sociálních aspektů v době krize. Eh, sociální fond eh, je stále ještě důležitý při kofinancování. Za druhé, my jakožto parlament a zpravodajové jsme zkoumali hlouběji otázky rámce a nařízení a ten společný strategický rámec bude důležitý pro realizaci věci a my jsme se rozhodli eh, brát všechno dohromadě. Neměly by to být akty přenesené eh, pravomoci eh, pro komisi, ale protože později budeme hovořit o funkčnosti a přenositelnosti, tak to nebude jenom jedna linie. Parlament podporoval myšlenku, aby to byla jedna legislativa a máme jasný pocit, že Evropská komise se bude ubírat tímto směrem, takže to je skutečně eh, velice důležité téma. A dále partnerství. Eh, partnerská smlouva, to je skvělá věc. Na úrovni členských států je možné hledat eh, přístup šitý na míru. Bylo Sformulujeme to například pro oblast zdravotnictví bude podle specifik členských států. Je třeba respektovat zásadu eh, politiky z dola nahoru a eh, v roce 2012, v roce 2013 členský stát spolu se všemi eh, partnery na decentralizované úrovni bude mít takové návrhy, jak bychom eh, například splnili své cíle Evropa 2020 a strategické cíle. Takže dojde eh, tedy k takové renacionalizaci toho, této smlouvy, smlouvy mezi státem a Evropskou komisí. Eh, my doufáme, že nás podpoříte v tomto postoji. Eh, když budeme připravovat tuto novou metodu, která nepovede k eh, posílení nacionalizace a vyčlenování prostředků. To neznamená, že budeme mít rigidní systém bez eh, flexibility. Je to otázka stanovování operativní aktivních programů, kde budeme hledat o řešení šita na míru z dola nahoru na místo predominantních postojů. Mě velice těší, že jste se zde takto shromáždili a účastníte se diskuze. Budeme se snažit zlepšit tento návrh Evropské komise, kde to, koliv to bude možné, ale v základě je opravdu dobrý. Děkuji bardzo. Velice vám děkuji. A nyní má slovo paní Sandra Kalina Lukaševiča z Lotyšského parlamentu. Eh, děkuji. Vážené dámy a vážení pánové, pane předsedo, nejdříve bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu a Polskému parlamentu za to, že zorganizovali dnešní setkání a za výběr našich témat. Občané Evropy a blahobyt v Evropě, to bylo jedno z nejdůležitějších témat od doby založení Evropské unie. Dlouhodobá perspektiva blahobytu se zakládá na dlouhodobé zaměstnanosti a to je důležité i v dnešních těžkých dobách. Strategie Evropa 2020 si vytkla velice ambiciozní cíle, zejména v sociální oblasti a aby tyto cíle mohly být realizovány, tak na to je třeba finančních prostředků, které poskytuje politika soudržnosti. Víceletní finanční rámec Evropské komise bude eh, podpoří právě tuto souvislost a potrhne ji, tedy souvislost mezi financováním a sociální soudržností. A v našich diskuzích nyní tedy se věnujeme sociální kohezi a eh, i v rámci tématu rozvoj regionů bych ráda podatkla vzdělávání a lidské zdroje. Ty jsou rozhodující pro další rozvoj v našich regionech v celé Evropě. Je důležité si uvědomit, že třeba více investovat do regionů, které nejsou natolik rozvinuté. V době od roku 1995 do roku 2005 v Lotyšsku a v lotyšských regionech díky účelově vázaným investicím došlo k velice dobrému vývoji. Lotyšsku bylo schopno zajistit růst, také v růst HDP. Lotyšsko rovněž zajistilo sociální kapitál. HDP a produktivita v posledních letech narůstaly, stejně tak jako zaměstnanost, až do krize, která vypukla před eh, několika, eh, asi dvěma lety. Když se podíváme na nárůst produktivity, tak ten se velice rozlišujeme, tedy slabší regiony rostou pomaleji, silné regiony rostou rychle a to v sobě skrývá riziko i pro pokrizové období. Ty fenomeny, které jsem zde posl- popsala, se bojí i s politickými e, důsledky. E, ta hranice HDP 2,5% to nemůže Lotyšsko akceptovat, protože stejně tak jako v Estonsku a v Litvě by to znamenalo zcela konkrétně že budeme mít snížení kofinancování v politice soudržnosti o 20%, ale toto financování bude v době po krizi rozhodující. Základní hodnoty Evropské základní hodnota Evropské unie je solidarita a to proti také pro oblast politiky soudržnosti a pro sociální politiku. Přejeme si ekonomiku, která se bude zakládat na vědomostech, proto nemůžeme přepustit, aby v víceletém finančním plánu ty země, které trpěly nejvíce, ale současně byly schopny sami provést celou řadu úsporných eh, opatření a přesvědčit své obyvatelstvo o tom, že to třeba, který procházeli velice stabilní vývoj, aby právě tyto země nejvíce byly postiženi snížením kofinancování. V Evropské unii nemůžeme takovýto diskriminační krok akceptovat. Také v otázce financování politiky soudržnosti je důležité, abychom měli solidaritu. Pouze v tomto případě budeme mít blahobyt pro všechny obyvatele Evropské unie. A proto bych eh, chtěla potrhnout jednu věc. V rámci naší diskuzi o rozvoji politiky soudržnosti bychom se právě měli vrátit k těm základním cílům, k těm základním myšlenkám a rozvíjet je. Mám tím na mysli solidaritu, a nutnost, abychom v Evropě měli více soudržnosti a abychom méně rozvinutým regionům poskytli více pomoci a více podpory. Evropský parlament v tomto se hraje důležitou úlohu a proto jsem velice ráda, že již dnes o tomto můžeme diskutovat a že si vyměňujeme názory na toto téma. Děkuji vám mnohokrát, že jsem měla příležitost vystoupit na tomto fóru a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji bardzo. Děkuji vám. nyní má slovo pan Edmund Wittbrod z Polského senátu. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se vrátil k příspěvku paní zpravodajky, paní Krell která se zmiňovala o dvou prvcích, o strategii do roku 2020 a o politice soudržnosti. To jsou dva klíčové nástroje, které můžeme použít k tomuto účelu a jsem přesvědčen o tom, že zde také zaznělo, že na úrovni Evropské unie se posiluje sociální soudržnost více či méně rovnoměrně mezi členskými státy, ale v prvém panelu, když jsme hovořili o zaměstnanosti a odchodu eh, do důchodu a o zdravotnictví, je jiná úroveň na členských států. To jsou otázky, které se tam upravují a ještě klíčovou otázkou jsou regiony, protože se uplatňují na re, regionální úrovni a tak se umožňují, uvolňují kapacity pro ekonomický rozvoj, demografické a další faktory se liší v různých regionech a potom ty nástroje, které se e, využívají při aplikování politiky soudržnosti v regionech, by se mohly využívat lépe, protože jsou blíže těm lidem, kteří vidí, jak je využívat. V Polsku se snažíme k tomu přistupovat diferencovaně podle jednotlivých území. A chtěli bychom také e, zlepšit status politiky e, soudržnosti v Evropě. E, tyto fondy by měly zůstat na stejné úrovni, anebo by se jejich výše měla ještě zvýšit to vychází z návrhu Evropské komise a jsme rádi, že byl předložen, ale očekáváme nová opatření, kdy budou eh, uvedeny kategorie přechodných regionů, což ale nikterak nebude podkopávat to, čeho bylo eh, dosaženo. K tomu bychom se měli vrátit v dalších diskuzích. Děkuji, pane senátore. A nyní bych vás chtěl ještě jednou eh, vyzvat, pokud se chcete přihlásit do diskuze, vyplňte prosím ten eh, formulář. A nyní má slovo pan Nuno z portugalského parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pozdravit všechny kolegy. Chci říct, že sociální komise a udržitelný rozvoj je důležité provojet s vyváženým, harmonickým a spravedlivým rozvojem regionu. V Portugalci již po několik let máme tendenci, že populace migruje jaksi z <clears throat> pevniny, z vnitřní oblasti na pobřeží. Tento fenom, fenomén vede k tomu, že města neustále narůzají a pevninské vnitřní oblasti se vylidňují. Tato situace má negativní dopady na životní prostředí a vytváří problémy nezaměstnosti ve velkých městech a zároveň je problém v tom, že vlastně vnitřní Portugalsko je vyslídlené a zůstávají tam žít pouze staří lidi. To samozřejmě souvisí s demografickým vývojem. Staří lidé, kteří jsou sami eh, napevněně ve vnitřním Portugalsku v kontinentu a pobřeží, které eh, je zaplněno mladými lidmi, kteří ovšem jsou nezaměstnaní, takže si nemohou dovolit mít děti. Tady z tohoto důvodu je důležité, abychom tento problém řešili. A nyní v době krize a konsolidací rozpočtu došlo k tomu, že centrální zpráva e, přikročila k centralistickým politikám v Portugalsku. Nemáme jednotlivé regiony a najednou přišla e, ze strany politiků e, takový nápad, že by bylo důležité prostředky a zprávu centralizovat, že by to ušetřilo prostředky. Toto je ovšem velká, velký problém a velké nebezpečí v dnešní době. Je to nebezpečí, které musíme vyřešit a odstranit, protože je to takové lákadlo, ale neměli bychom eh, tomuto lákadlu podlehnout. Regiony jsou důležité a je důležité je, abychom je přizpůsobili novým výzvám. Regiony eh, by měli se přibližovat ve své úrovni rozvoji, abychom v Evropě měli cení jednotný region míru a um, blahobytu, aby tento region byla vlastně celá Evropa. Je důležité, abychom podporovali ekonomický růst a porodnost v regionech a abychom v regionech měli nové ekonomické podmínky a příležitosti, které dají opravdu příležitost veškerému obyvatelstvu. Děkuji mnohokrát, předseda. A... Děkuji. Děkuji vám a nyní dávám slovo paní Hybnerové z Evropského parlamentu. Thank you. Velice vám děkuji, pane předsedo. Ráda bych využila této příležitosti, že už nemáme žádné další řečníky na seznamu a než dáme slovo paní Krell, aby zareagovala na vaše příspěvky, chtěla bych vás jakožto předsedkyně výboru Regi informovala o některých aktivitách, které se týkají eh, budoucích aktivit v rámci regulačního rámce. Eh, víte, že Evropský eh, parlament je více zapojen do spolurozhodování a Eh, máme stejné postavení při rozhodování o regionální politice, ale máme i větší odpovědnost. To také znamená, že uplynulé dva roky jsme strávili opravdu přípravami na toto rozhodování o eh, budoucím finančním výhledu. Parlament učinil několik rozhodnutí eh, v prostřednictvím zpráv a usneseních o budoucí politice. Byly to zprávy také také z vlastního podnětu eh, od kolegů z výboru REGI a spolupracovali jsme opravdu velice těsně s Evropskou komisí a snažili jsme se eh, pochopit a pokročit dále při vypracovávání těchto zpráv a eh, to i v činnosti různých pracovních skupin a skupin na vysoké úrovni, abychom byli připraveni na ty výzvy budoucí politiky a my jsme tedy připraveni, abychom pokročili co nejrychleji dále. Jak asi víte, záměrem, a je to záměr trojky, tedy polského, dánského a kyperského předsednictví, záměrem je dokončit tuto činnost na budoucím regulačním rámci do konce příštího roku. A chtěla bych také zcela jasně říci, že to bude rovněž záviset na průběhu vyjednávání o víceletém finančním rámci. Jak si jistě dovedete představit od určitého okamžiku, když se vyjednává o regulačním eh, rámci, tak můžeme mít určitá čísla v závorkách, ale potom nastane okamžik, kdy to již bez čísel nejde. A ta regionální politika závisí na tom, jaké prostředky obdržíme, takže o tom eh, musíme vidět obojí regulační rámec a vyjednávání příštího víceletého eh, eh, rozpočtu. A mohu vás ujistit, že nespomalíme v celém tomto procesu, ale důležitá je i vaše e, role a veškeré iniciativy a formální stanoviska komise a potom je to také vaše politická odpovědnost e, doma, ať e, spolupracujete v koalici nebo s opozicí. My jsme přesvědčení, že vaše role by měla překračovat veškeré finanční res restrikce, snižování národních rozpočtů, přísných opatření. Je třeba se na to dívat dlouhodobě a vidět, že potřebujeme eh, růst v Evropě, potřebujeme řádný evropský rozpočet, který nám dovolí investovat do eh, všech eh, oblastí, které zajistí budoucí hospodářský růst, sociální ekonomiku, protože Eh, růst lze zajistit na té místní úrovni. Také bych vás chtěla informovat, že jsme uspořádali celou řadu slyšení, kdy jsme si vyslechli názory všech zainteresovaných stran, abychom eh, lépe pochopili všechny ty výzmy a stávající systémy, aby zpravodajové je mohli mnohem lépe zohlednit to, co se dozvíme od těch, kteří tu politiku opravdu uskutečňují. Také bych chtěla využít této příležitosti a informovat vás o tom, že se snažíme zlepšit současné obecné nařízení v důsledku krize, a to z podnětu komise a to tak, aby země, kterých se to nejvíce dotýká, mohly mnohem lépe využívat eh, dostupných prostředků eh, z fondů. Eh, jedna tato změna byla přijata minulý týden a týká se míry kofinancování. Další změna se týkala nástrojů finančního inženýrství a také, jak jsem řekla, komise připravuje jednu změnu a budeme o ní diskutovat v parlamentu a je to nástroj sdílení rizik. Také, abychom vytvořili podmínky, kdy evropské banky budou moci poskytovat eh, lepší pomoc vzhledem k státním dluhům. Pane předsedo, to je vše. My se zde opravdu velice angažujeme a eh, <clears throat> poleháme se na spolupráci s vámi. Děkuji vám. Děkuji za tento důležitý příspěvek a v tuto chvíli mi dovolte předat slovo panu Měčislavu Augustinovi z Polského senátu. Dnes se věnujeme regionální politice Evropské unie. A to z velmi konkrétního úhlu pohledu. Jde o dopady demografických změn, k němž v Evropě dochází. Předchozí panel poukázal na to, že situace v této oblasti je velmi různorodá. V jednotlivých státech Evropské unie a v jednotlivých regionech těchto států. Dohnat tempo ekonomického růstu. To je něco, co vždycky přispěje obecnému zlepšení situace v regionu, pokud k tomu opravdu dojde. Zároveň by to mohlo zlepšit situaci starších, ale jsou oblasti regionální politiky nebo regionálního rozvoje, které bychom měli zvláště zvažovat. A to hlavně u těch regionů, které trpí fenoménem stárnutí. Já zde hovořím o investicích do zdravotní péče, hovořím o investicích do plošných kontrol. Pokud chceme, aby lidé pracovali dále, tak musíme zajistit, aby těto lidé měli dobrý zdravotní stav. Jak už zde zaznělo od kolegů z Rakouska a Maďarska v průběhu předchozího panelu, tohle je skutečně problém, protože v těchto zemích lidé žijí kratší dobu a tak je těžké zvedat eh, důchodový věk. Potom lidé, kteří se mají po nějaké chronické chorobě a rehabilitaci vracet na trh práce, tak je to složitější ale stojí to za to, protože eh, dávky eh, důchodové by zatížily celý systém. Pokud jde o stárnutí obyvatelstva, tak existuje dvourychlostní Evropa. A tohle bylo to jedno tempo a druhý, druhé eh, tempo je případ lidí, kterým je víc než 80, často jsou postižení, jejich rodiny se o nich nemohou starat. A my chceme v Evropě ústavní péči. Musíme ale nejprve zjistit, jestli je to eh, něco, co věci přispěje. Musíme investovat do regionálního rozvoje. Můžeme tím také vytvořit zároveň v daných regionech nové pracovní příležitosti. Další téma je téma školství, a to se netýká jen mladých, ale i starších. Pokud starší se mají vypořádat s těmi změnami na trhu práce, který je stále více zaměřen na počítače a techniku, tak musíme investovat do celoživotního vzdělávání pro starší lidi, kteří si zaslouží druhou či třetí šanci. A v tomto ohledu ta infrastruktura, která nám je k dispozici, je velmi různorodá v jednotlivých zemích a v jednotlivých regionech. Když budeme navrhovat cíle jednotlivých politik regionálního rozvoje, tak bychom měli tyto aspekty zvážit, jelikož ty odlišují a charakterizují možnosti rozvoje daného regionu. Děkuji. Panelu paní Děkuji. A nyní poprosím paní Hebner, aby se ujala role předsedající. země panelu Děkuji vám. Já se omezím pouze na to, že předám dál slovo paní Konstanz Král, aby se vyjádřila a aby v návaznosti na závěr debaty pronesla několik závěrečných slov. Prosím, přijďte mezi nás a ujměte se slova. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Mohu pouze konstatovat, že vy ve vašich parlamentech hovoříme v podstatě o stejných tématech jako my v Evropském parlamentu. Otázky jsou všude stejné. A i ten směr, jakým se udáváme, je velice podobný. Dovolte mi nejdříve, než se budu věnovat jednotlivým bodem, uh, takovou obecnou poznámku. Evropský parlament, jak jistě dobře víte, má zvláštní výbor pro vytváření názorů pro finanční výhled od roku 2014. Ten výbor již ukončil svou činnost a e, e, vlastně výsledky své práce schrnul ve takzvaném výboru Gariga, kde říká Evropský parlament, že zda v případě, že to, co chceme opravdu učinit, smysluplně podpoříme financemi, když se opravdu budeme věnovat těm výzvám, které jim čelí Evropský parlament a regiony, a pokud to chceme opravdu realizovat, tak potřebujeme nárůst rozpočtu o nejméně 5 rozpočtu Evropské unie. Té zprávě předcházely velice komplikované diskuze, které se samozřejmě odehrávaly ve světle finanční a ekonomické krize, která trvá až do posud. Návrh komise který se věnoval střednědobému finančnímu plásování, nešel tak daleko jako návrh Evropského parlamentu. Oni navrhli pro evropský rozpočet menší nárost, tedy Evropská komise já už jsem to říkala před chvílí, oni společně s tou Connecting Europe Facility dohromady vyhradili pro politiku soudržnosti 376 miliard. To je velký velká část evropského rozpočtu. Když ale z toho vyjmeme tu Connecting Europe Facility, tak pro čistou politiku soudržnosti zůstává pouze 326 miliard a to je méně, než máme v současném finančním rámci. Je tedy nutné, abychom nalezli cestu, jakým způsobem to málo, co navrhla komise, protože to málo, to, co komise navrhla, bohužel, a rada neschválila, nepřijala to. Bude to vést ke velice obtížným vyjednáváním, aby se nám podařilo zachránit alespoň tu menší sumu. A jistě dobře víte na základě zkušeností z vlastních rozpočtových vyjednávání, že pokud někde něco odebereme, tak někde to prostě musíme přidat. Když řekneme, že chceme více infrastruktury, když řekneme, že chceme více zdravotní infrastruktury, tak vždy musíme rovněž říci, odkud ty peněžní prostředky vezmeme a hlavně, a to je opravdu srdečná prozba z mé strany, eh, zprostředkujte svým ministrům financí, že se vyplácí investovat do evropské politiky soudržnosti, že se to vyplácí pro mále rozvinuté regiony, pro mále rozvinuté členské státy, ale že se to stejným způsobem vyplácí i pro lépe rozvinuté regiony a členské státy. Prosím, podpořte nás tím, že vyzvěte, vyzvete svou vládu, aby odpovědně přistoupila k projednávání víceletého finančního rámce. Musíme najít rovnováhu mezi regiony, které dostávají peníze, a mezi členskými státy, které to z hlavní části financují. Tuto rovnováhu jsme zatím ještě nedosáhli, před námi stojí velice obtížná vyjednávání. Parlament je v tom velice zaangažován Parlament si opravdu preje, přeje, aby politika soudržnosti měla dostatek finančních prostředků, ale nyní se zacházíme, nacházíme v první fázi, jsme na začátku diskuzí a vyjednávání. Při našich diskuzích eh, jsme vždy zjišťovali jednu věc. Eh, v minulém plénu jsme měli zprávu o demografickém vývoji v Evropské unii a vlivu tohoto vývoje na politiku koheze. Tuto zprávu jsme na plénu přijali a my stále více konstatujeme, že je to opravdu na výsost důležité téma. Když se podíváte na ty priority pro politiku soudržnosti, které jsme navrhli, tak tam e, vidíte, A v podstatě jde o to, že z těchto priorit v podstatě můžeme, jak si vyplývají i určité možné reakce na demokratické změny. Když zde říkám, že je třeba, abychom vylepšili využívání informačních a komunikačních technologií, tak to samozřejmě znamená, že tyto technologie musí být jako první předpoklad ve všech regionech dostupné. A zároveň to znamená, že všichni lidé musí být schopni tyto technologie využívat. Znamená to tedy, že to musí platit i pro seniory i starší lidé musí být schopni se v budoucnosti zapojit do naší informační společnosti. Když říkáme, že chceme zlepšit konkurenceschopnost malých a středně velkých podniků, tak to neznamená, že tím máme na mysli pouze podniky z eh, kovoprůmyslu, ale mohou to být například i podniky, které jsou činné v oblasti zdravotnictví které budou moci mít užitek z těch opatření, která navrhujeme. A když my jakožto parlament říkáme, že chceme eh, podpořit ochranu životního prostředí a efektivitu zdrojů, tak to samozřejmě platí pro veškeré oblasti. A i regiony z toho budou mít užitek i ty, které jsou postiženy odlivem obyvatelstva. Co se týče otázky rozvoje dopravní infrastruktury, tak zde se budoucnu musíme zaměřit na to, aby odpovídala také speciální potřebám eh, společnosti, která čím dál tím více stárne. To je také velice důležité téma i v rámci bodu, který jsem již zmínila, totiž v rámci toho bodu, že je třeba, abychom měli strategii pro rozvoj měst a že k ní musíme přistupovat tímto způsobem. Kdo vlastně se v budoucnosti bude účastnit eh, městské hromadné dopravy? Jaké infrastruktury budeme potřebovat ve městech? A tak, abychom mohli být vstříc potřebám obyvatelstva. Na nových místech bude jistě nutné, abychom si zvážili, že pokud eh, zde máme fenomén snižujícího se počtu obyvatelstva, zda bychom neměli přistoupit ke snižování, zmenšování infrastruktury, i to je třeba zvážit. To vše máme obsaženo v našich prioritách. Téma vzdělávání a celoživotní vzdělávání, to je něco, čemu my se věnujeme neustále. Vždy to bylo pro nás důležitým tématem a tak tomu zůstane i nadále. Navzdory tomu všemu si myslím, že je smysluplné a týká se těch jedenácti priorit, které jsou obsaženy v tom obecné nařízení, že je tedy smysluplné, kdybychom k němi přidali ještě jednu prioritu, která by se přesně věnovala demokratickému vývoji v Evropské unii, tak, abychom měli dostatečnou pružnost pro regiony. Já jsem vám již řekla, že v parlamentu diskutujeme o tom, že je třeba, aby regiony mohly vyjednávat o svých vlastních potřebách v rámci smluv o partnerství s komisí, aby si sami mohli rozhodnout o tom, co chtějí posíleně potřebit. To neplatí až tak pro méně rozvinuté regiony, protože ty nepotřebují nějaký seznam, ze kterého si budou něco vybírat, ale platí to zejména pro lépe rozvinuté regiony, které se musí soustředit na klíčové priority. A myslím si, že právě v této oblasti jsou ty regiony velice různé. Například ve Španělsku existují regiony, které jsou jsou již dnes naprosto lidu prázdné, vyprázdněné a potřebují se jiné alokace prostředků a jiný přístup k prostředkům z kohezní politiky než pobřežní regiony ve Španělsku. Já pocházím z východního Německa, tam máme regiony, ze kterých odešli veškeří mladí lidé, protože tam prostě nenalezli práci v takovýchto regionech si zvážit, jak bychom je mohli dále rozvíjet, když abychom tam měli pro starší občany zavést celou novou infrastrukturu, to jsou také možná témata či možné budoucí priority, které bychom mohli zahrnout do seznamu priorit v obecném nařízení. Jsem velice potěšena, že zde nezaznělo Eh, nezazněla nějaká velice silná kritika podmíněnosti. Já vím, to není eh, jednoduché téma. Je jasné, že si musíme říci, že pokud chceme vydávat peníze a chceme pracovat eh, se zaměřením na výsledky, takže je samozřejmě nutné zavádět podmínky, které třeba mít pro to, aby celá věc dobře fungovala. Co se týče otázky inteligentního růstu, tak já si myslím, že to již v prioritách obsaženo máme, že to je naším cílem a záměrem. Musíme si ještě zvážit, jak to budeme chtít přesně realizovat. Zda se to bude dávat do těch smluv o partnerství, či zda to bude částí strategického celkového plásování kolezní politiky členských států. Souvisí to i s otázkou, zda je možné Eh, podpořit eh, prostředky z kohezní politiky i zdravotnickou infrastrukturu. To samozřejmě bude rovněž předmětem vyjednávání s komisí. A další věc je hovořit o tom téměř všichni. Vzdělávání pro mladé lidi a pro starší lidi, profesní, další celoživotní vzdělávání. A samozřejmě s tím se pojí příslušná vzdělávací infrastruktura. V parlamentu bychom si ještě měli rozmyslet, jak to e, udělat jasnějším, aby to bylo lépe propojeno, abych neby, abychom tedy nevyužívali sociální fond pouze proto, abychom někomu poskytli vzdělání, ale například, že bychom ho mohli využít i pro vybudování nutné infrastruktury. To si myslím bude důležité pro další uh, finanční rámec, tedy období od roku 2014 do roku 2020. Ještě bych poprosila o to, a možná bych se to mohli opatřit komentáři ze z vaší strany. Poprosila o to, abychom si zvážili, zda by ta výkonnostní rezerva nemohla být pozitivnější. Ta byla zvedena ne proto, že si tady vydobídeme těch 5% a budeme si to schovávat tady v Bruselu a někdo pak přijde, obrátí se na nás a říká, já ty peníze chci, protože jsem odvedl pro svou práci skvěle a e, prostě chci to. Není to tak. Těch 5%, ta rezerva, e, fakticky by měla být e, předělána každému členskému státu. Nemělo by tam mít další přerozdělování. A mohl by to být dobrý podnět pro to, aby státy vyvinuly, či regiony vyvinuly více kreativity. Aby tedy byla ta šance, že pokud někdo odvede dobrou práci, že má šanci na to dostat ještě o trochu více prostředků je třeba, abychom si společně rozmysleli, zda by toto nemohlo být velice rozumným nástrojem po všech těch kondicionalitách, po té podmíněnosti, kde se vždy říkalo pouze tohle smíš, tohle nesmíš, tohle musíš udělat, než dostaneš peníze. Opravdu vytvořit jakýsi podnět pomocí pozitivních projektů a také možná pomocí osvědčených praktik s cílem využívat fondy co nejlepším a co nejefektivnějším způsobem. Já si myslím, že se to vyplatí. Dále otázka, jak má vypadat ten nástroj Connecting Europe Facility, ta facilita pro propojování Evropy. To jsme ani my v parlamentu nedořešili, stále o tom hovoříme a myslím si, že během příštích týdnů a měsíců budeme intenzivně kon- v kontaktu i s vámi, s kolegy z členských států abychom se v této otázce pohnuli vpřed. Doufám, že jsem zmínila veškerá témata, o kterých jste hovořili vy a opravdu se těším na dobrou spolupráci a pokud máte nějaké podněty, impulzy, názory, které bychom měli zahrnout do tohoto nařízení, do toho legislativního balíčku, informujte nás o tom. My jsme zákonodárci, my máme možnost ta nařízení měnit, ten balíček měnit, tedy informujte nás, my se tomu budeme věnovat a jistě nalezneme možnost, jak se znovu sejít a společně hovořit o pokroku v oblasti vyjednávání o budoucí politice soudržnosti. Děkuji mnohokrát. Um, Děkuji mnohokrát, Konstanc. Já bych ještě poprosila druhého zpravodaje Lambere Fesokera, aby se vyjádřil. Já jen velmi stručně, protože Konstanc řekla úplně všechno. Já jen takovou drobnost. Možná to vlastně není až taková drobnost, jak to vypadá. Minulý týden Evropská komise předložila další téma politika výzkumu. Výzkum na další období bude ve výši 80 milionů. Původně to bylo 58 milionů, ale 90 až 93 procent půjde do výzkumných středisek a univerzit ve starých členských státech. A tak si říkám, že se musíme zamyslet nad tím, jak sladit kapacitu, která je k dispozici v nových členských státech s těmi původními středisky, tak aby mohly i tato zařízení konkurovat a získat eh, tyto prostředky. Získávání těchto prostředků je o úspěchu, o vynikajících výsledcích a my bychom rádi, aby se v nadcházejících letech s tímto směrem eh, dané zařízení ubírala. Možná vynaložíte víc prostředků na vybudování výzkumného střediska, někde už takové kapacity jsou, jinde ne. A pokud chce člověk eh, zvýšit atraktivitou, může vybudovat další a je to opravdu cesta k atraktivnosti. Já když jsem byl dvakrát v Polsku, tak jsem byl na ministerstvu hospodářských záležitostí a technologií a školství. A oni právě uvažovali nad těmito možnostmi. Říkali, že jim jde o to, aby došlo v Evropě po jednom až dvou období eh, k vyváženosti těchto regionů. Já nevím, jak přesně na to, jak podpořit tyto regiony, ale rád bych, aby se to stalo. Děkuji, děkuji Lambere, my jsme se dostali ke konci diskuze, já bych využila znovu příležitosti a řekla následující. V následujících letech se odstneme ve velmi zvláštní situaci. Doufejme, že to bude situace po skončení krize. Evropa bude zoufale potřebovat růst. Zdále nemluvíme o růstu, který by nás dovedl do situace, která byla před krizí. Teď se bude tento růst opírat o jiné faktory. Bude hnán jinými motory, bude eh, se opírat hodně o Eh, produktivitu. My musíme v Evropě pochopit, že pokud chceme udržitelnou situaci na trhu práce, kdy nové pracovní příležitosti nepřijdou vníveč novými eh, ekonomikami, tak to musí být pracovní příležitosti, které se opírají o principy nových ekonomik. To je naprosto jasné. Musíme se snažit vyhodnocovat o co se bude tento růst opírat. Inovace a konkurenceschopnost bude znamenat něco jiného v eh, Irsku a v nejchudších oblastech Bulharska. Musíme vzít v potaz eh, teritoriální specifika, ale cíl je stejný. Čím jsme chudší, tím inovativnější potřebujeme být, abychom nasadili tempo a dohnali ostatní protože jinak máme tendenci vždycky vidět jenom ty nejbohatší a u těch nejchudších říkat, no, oni by měli investovat tím tradičním způsobem. Musíme si uvědomit, že Eh, takhle to vždycky nefunguje a já bych opravdu ráda, abyste hovořili s těmi lidmi ve svých volebních okrscích, abyste hovořili s těmi, kteří realizovali regionální politiku v posledních letech, abyste si z těchto hovorů odnesli to, co fungovalo, co se osvědčilo. My příště budeme eh, z regi s národními parlamenty zasedat eh, až v říjnu příštího roku, ale vy máte vždycky možnost mezi nás přijít a hovořit s náma. My zpravodajové jsme zde za všechny politické skupiny, takže můžete vždycky se obrátit na někoho z nás nebo na stínového zpravodaje. A takovýto člověk by mohl být partnerem pro vaše další diskuzi a spolupráci. Eh, ze které bychom měli velkou radost. Já vám děkuji za toto setkání. Já doufám, že ta spolupráce bude trvalá, že to nebude jenom jednorázová eh, záležitost jednou za rok. Já bych vás ráda informovala, že nás čeká ještě před večeří přípitek. My se snažíme posunout večeři na dřívější hodinu. Ještě zatím nemám nic potvrzeno, ale budeme mít přípetek o patroníž a následně bude probíhat večeře. Děkuji vám za účast a končím zasedání. Děkuji.